Buenos días. Bonjour a tous. Buenos días. Dobré ráno. Dobré ráno vám všem. Všichni vás pěkně zdravím. Milé kolegyně, milí kolegové. Přátelé, přátelé našeho výboru. Vítejte. Prosím vás, abyste se usadili. Vítejte po prázdninách, jsem rád, že vás vidím. Určitě jste také rádi, že jste se tu opět sešli. A určitě jste se, jste se odpočali o letních prázdninách a vrátili jste se plní síly. Plní odhodlání pustit se do parlamentní práce v našem výboru. Jsem tedy velmi rád, že vás opět vidím a že jsme připraveni pustit se do práce. Jako obvykle máme nabitý pořad dne. Dovolte, abych vám nejprve připomenul, že dnes budeme hlasovat, a to elektronicky, dnes něco později. Tak to jenom připomenutí pro ty, kdo sebou nemáte elektronické hlasovací karty, abyste si je nechali přinést. Dobrý den. A jako obvykle po této upomínce, aby si všichni připravili včas hlasovací karty, nás čeká eh, bod přijetí návrhu pořadu dne. Pokud nejsou žádné připomínky, tak eh, eh, si zaznamenáme, že bod 7 bude předřazen před hlasování. Hlasování je odloženo na 10.45. Není-li námitek, bude to takto přijato. Dále, eh, pokud je o zápis z poslední schůze v černu, pokud nebudou předloženy žádné připomínky k zápisu, který vám byl obeslán, bude považován za přijatý. A nyní, než se pustíme do eh, prvního věcného bodu, což je eh, protikorupční balíček, eh, dovolte, abych se abych stručně jistě vyjádřil vaše pocity za celý výbor když eh, vyšlo poselství solidarity eh, vůči norskému národu a zejména mám na mysli oběti masakru, ke kterému došlo v Oslu v červenci. Byli jsme zrozeni tímto strašlivým činem spáchaným radikálním extremistou. Tato strašlivá událost nám připomíná, že byť určitě existovalo určité podezření, že eh, bude z, toho, budou z toho točeno obviněny cizí síly, které jsou nepřátelsky nakloněny eh, demokracii a svobodám, ale ve skutečnosti se ukázalo, že ten Strašlivý čin spáchal radikální extremista, který tvrdí, že obhajuje um, určitou strašlivou vizi Evropy, což je jistě věc nejenom, která by se měla stát předmětem našich úvah, ale především bychom na ně měli jednoznačně zareagovat a říci, že náš výbor se staví proti takovýmto činům, bude nadále hájet demokratické zásady, princip eh, rovnosti a demokracie jako takovou. A samozřejmě chci vyjádřit soustrast všem těm, kdo přišli o své blízké v tomto masakru. vyjádřit soustrast těm, jejichž blízcí přišli o život z ruky tohoto zločince. Zároveň chci vyjádřit podporu našeho výboru norským orgánům, které vedou vyšetřování této věci a řízení, jehož cílem je odsoudit pachatele který má na, na svědomí všechny tyto ztracené životy. A nyní vás chci informovat, že na můj návrh posílit institucionální dialog eh, ohledně azylového balíčku Rada navrhla sejít se s našimi zpravodaji a stínovými zpravodaji v nadcházejícím týdnu. Eh, ten návrh eh, se předal na poslední neformální schůzce ministru spravedlnosti a vnitra kteří se sešli v Sopotech pod vedením polského předsednictví. Začátkem července Rada vzala v úvahu můj návrh s tím, že by šlo o zajímavý postup. Naši koordinátoři tedy budou mít příležitost projednat rámec celého dialogu a budou mít příležitost a příležitost k veřejné diskusi v budoucnu v našem výboru LIBE, eh, také, také během slyšení o azylu a přesilování. Eh, bude to slyšení, které proběhne 20. října 2011. Moje druhé sdělení je praktické povahy. Obdrželi jste návrh harmonogramu schůzí našeho výboru pro rok 2012. Podařilo se nám dobrat se nejlepšího možného kompromisu a já navrhuji, abychom schválili tento návrh harmonogramu, tak aby naše administrativa mohla přijmout další nutné kroky pro realizaci tohoto plánu. Nyní bod čtyři. Jde o prezentaci protikorupčního balíčku Evropskou komisí, jde o sdělení eh, pro boj proti korupci v EU, a další související dokumenty. Dovolte, abych připomenul, že v červnu Evropská komise přijala balíček o korupci, e, sestávající se sdělení o boji proti korupci z rozhodnutí komise, kterým se zakládá e, celoevropský e, mechanismus výkaznicí v souvislosti s proti korupci, dále zde zpráva o provádění rámcového rozhodnutí rady a dále zpráva o Eh, způsobu eh, účasti EU ve skupině států Rady Evropy proti korupci, takzvaném GRECu. Eh, balíček byl zveřejněn, Evropská komise zdůraznila, že se odhaduje, že korupce stojí evropskou ekonomiku jako celek zhruba 120 miliard euro ročně, což znamená 1% HDP Evropské unie to znamená o něco málo méně, než je roční rozpočet eh, Evropské unie. Takže korupce v podstatě má srovnatelný objem s celým rozpočtem EU, abychom si udělali představu o, o rozměru toho problému. Vzhledem k tomu, že členové výboru IBE, eh, LIBE pardon, eh, vykázali zájem o projednání tohoto tématu, bude to projednáváno také v plénu 14. září, ale nyní se tedy poprvé eh, budeme zabývat těmito eh, dokumenty, které nám za komisi bude prezentovat pan Jakub Boratinsky. Máme vás tu, pane? Dobrý den. Thank you very much, Mr. Chairman, for... Děkuji mnohokrát za slovo, pane předsedo. Chci zdůraznit, že od počátku volebního období jsme v tomto výboru zaznamenali významnou podporu Evropského parlamentu pro proces, kterým se Evropská komise snaží posílit a převést na vyšší úroveň boj s korupcí. Možná si vzpomenete, že v Evropském parlamentu proběhlo k proti korupční politice slyšení a paní komisařka Malström před rokem hovořila o výsledcích komplexní studie, a v tom vystoupení se snažila především poukázat na škody, které korupce působí našemu hospodářství, zprávy věcí veřejných a konec konců také veřejné důvěře v schopnost našich demokratických institucí konat. Asi nejdůležitějším východiskem a vlastně i výsledkem naší analýzy bylo, že nepotřebujeme nutně novou legislativu nebo nové instituce, ale musíme daleko lépe prosazovat pravidla, která již existují. Protikorupční rámec rozvíjíme během posledních 20 let řadou mezinárodních a evropských nástrojů. A zjistili jsme, že tedy není potřeba přidávat nové nástroje, ale spíše zajistit, aby se dostatečně prosazovalo to, co již existuje. Chci ještě připomenout, že v roce 2009 proběhlo šetření Eurobarometru ke korupci, v rámci kterého přes 80 evropských občanů říkalo, že v korupci vidí jeden z největších problémů ve své zemi. Protikorupční balíček byl přijat 6. června a předpokládá opravdu širokou paletu opatření, které by Evropská unie měla přijímat v různých politických oblastech. Důležitým prvkem bylo právě ustanovení takovéto protikorupční zprávy, která by nám umožnila pravidelně hodnotit úsilí členských států v oblasti boje proti korupci. Konec konců stokholmský program už o tomto hovořil a Rada Evropské komisi dala mandát, aby hodnotila protikorupční úsilí. Než se podívám na samotnou protikorupční zprávu, tak bych eh, se chtěl na chvíli zastavit u pár dalších témat, která jsou pro komisi důležitá. Lepší reakce na korupci, lepší spolupráce v soudní a policejní oblasti, modernizace eh, systému pro zabavování majetku, Kromě toho také práce v oblasti zadávání veřejných zakázek, protipodvodová strategie, jímž cílem je lépe chránit finanční zájmy Evropské unie. A potom tam máme ještě další externí faktor. Je potřeba, abychom se v rozšiřování Evropské unie více zaměřovali na boj s korupcí a také jí, tedy bojem eh, s korupcí Eh, podmiňovali i rozvojovou pomoc. Je důležité, aby v této oblasti jsme byli konzistentní. Evropská unie ale musí být nejenom konzistentní, ale také důvěryhodná. Z toho důvodu je potřeba, aby Evropská unie především se sama zametla před vlastním Prahem, aby potom následně mohla zbytku světa říci, že eh, chce v něm zavádět eh, lepší standardy boje proti korupci. Takže Zpráva o boji s korupcí, to je tedy ten nový prvek našeho, naší strategie, umožní pravidelně hodnotit boj s korupcí v jednotlivých členských státech. Můžeme poukázat jak na pozitivní stránky, tak na určitá selhání s celkovým cílem posílit opatření bojující proti korupci a posílit zájemnou důvěru mezi členskými státy. Tato zpráva nebude úplně komplexní, Chceme být konkrétní, takže nebude možné, abychom probrali celou širokou problematiku boje proti korupci. Takže každé hodnocení se soustředí na řadu průřezových otázek, které jsou na evropské úrovni důležité. Třeba korupce při zadávání veřejných zakázek. Kromě toho také se tak soustředí na určité konkrétní otázky týkající se jednotlivých států a ty budou zdůrazněny v těch částech zprávy o zem, jednotlivých zemích. Takže ta zpráva bude mít obecnou část a potom také část pro jednotlivé státy. V této zprávě také budeme předkládat doporučení. Budeme doporučovat opatření jak na úrovni evropské, tak na úrovni jednotlivých členských států. Kromě jakési inventury stávajících opatření a doporučení, tato zpráva umožní šířit příklady osvědčené praxe. To je další prvek této strategie, který bychom chtěli rozvést po první zprávě. Tuto zprávu bude komise vydávat od roku 2013, co dva roky. A bude tomu používat všechny zdroje, které má k dispozici, včetně monitorujícího mechanismu, včetně GRECA, o kterém hovořil pan předseda OECD, a umluvu OSN proti korupci, kde v tuto chvíli začíná běžet mechanismus revize, ale kromě toho bychom se v této zprávě také rádi odpíchli od eh, práce jednotlivých zainteresovaných stran, včetně těch ze soukromého sektoru a z občanské společnosti. Doufáme, že se nám tak podaří zajistit, abychom se vyrovnali s určitými mezerami, které v tuto chvíli existují. Takže by se nejednalo pouze o jakési mezevládní vzájemné hodnocení a sledování, ale využívali bychom při tom hodnocení další zdroje. Nechceme nutně nosit dříví do lesa, nechceme duplikovat eh, Greco a umluvu OSN proti korupci nebo OSD a jejich eh, nástroje a jejich eh, hodnocení a vzájemné hodnocení a návštěvě jednotlivých zemí eh, za cílem provést nějakou hodnotící misi. Nechtěli bychom to všechno duplikovat, chceme použít to, co existuje a kromě toho potom používat i nové zdroje informací. Doufám, že se nám tak podaří zajistit to, abychom eh, nepřekrývali naše úsilí s tím, co již existuje. To se zmiňovalo už během konzultací. Členské státy říkaly, že nechtějí vyplňovat další dotazníky, protože konec konců různé mezinárodní organizace se v těch dotaznících ptají na všechno eh, stejné. To jsme tedy nechtěli a proto jsme říkali, že je potřeba využít stávající zdroje informací. Co se týče občanské společnosti, tak tady už existuje důležitý informační zdroj. Je to projekt Transparency International, který je spolufinancován i z jiných zdrojů a který je také využitelný, takže následně bychom mohli mít eh, přístup k různým zdrojům informací. Kromě toho jsme také přijali zprávu o eh, tom, jak Evropská unie se bude účastnit Greka. Rádi bychom se tomu znova věnovali na základě eh, této zprávy a připravili mandát pro radu a v tom mandátu by se právě říkalo, jak bychom se mohli účastnit Greka, tak abychom eh, co nejlépe mohli spolupracovat s tímto mechanismem Rady Evropy. Kromě toho ještě existuje zpráva o boji s korupcí v soukromém sektoru a provádění rámcového rozhodnutí z roku 2003. Tady jsme také viděli, že implementace nebyla všude stejná, především co se týče kriminalizace, přijímání i nabízení úplatku ve všech oblastech a právní odpovědnosti právnických osob. Je tedy vidět, že pořád ještě v praxi není prováděno všechno, co by mělo. Takže v této zprávě obecně řečeno eh, se spíše chceme zabývat nenutně tím, jak provádíme mezinárodní závazky do národního práva, ale spíše tím, jak je to eh, národní právo prosazováno. Takže rok 2013 sice není úplně ještě za rohem, ale pakliže chceme mít dobrou, kvalitní zprávu, která nasadí vysokolatku do budoucnosti, tak je potřeba na ní začít pracovat co nejdříve a opravdu se snažit, aby ta zpráva byla kvalitní. Nejprve tedy bude vytvořena skupina odborníků, která bude radit Evropské komisi o různých prvcích této zprávy, jako třeba ukazatele nebo výběr konkrétních doporučení pro Evropskou unii a členské státy, identifikace příkladů svědčené praxe a případná nová doporučení. Tato skupina bude otevřen, bude vytvořena na základě um, otevřeného výběru. Chceme do této skupiny zapojit eh, odborníky z různých oblastí z celé Evropské unie, tak aby tam byli lidé s eh, různým profesním zázemím, pochopitelně všichni, kteří pracují eh, v oblasti boje s korupce, ale třeba někteří z orgánů činných trestních řízení, z občanské společnosti a třetí z akademické obce. Tato odborná skupina bude poskytovat pouze poradenství s tím, ale že plnou odpovědnost a zprávu ponese Evropská komise. V tuto chvíli se také pracuje na zadání pro výběrové řízení, na základě kterého bude stanovena síť korespondentů, která bude doplňovat práci odborné skupiny tím, že bude sbírat a zpracovávat relevantní informace z členských států. Takže to v podstatě bude síť kontaktních bodů ve všech členských státech. Většinou se spíše bude jednat o výzkumné pracovníky, kteří budou schopni nám poskytnout, eh, nebo lidi pracující v rešerši spíše, kteří budou schopni poskytnout eh, příslušné informace a vyhledat je třeba i v ostatních eh, zprávách, které již existují. Velice důležitou součástí zprávy budou ukazatele, což není úplně jednoduché. Korupce je rozšířená, ale není vždy vidět a proto se velice těžko měří. Tady žádné jednoduché řešení neexistuje a posledních 20 let se hodně diskutuje o tom, které ukazatele by byly důvěryhodné a relevantní. Co se týče ukazatelů vnímání korupce, tak ty vytvořily v minulosti různé organizace občanské společnosti a konec konců i Světová banka má takovýto ukazatel vnímání korupce. Ale Kromě těchto ukazatelů bychom také chtěli zohlednit statistiku v oblasti trestní, trestně právní. Chceme také eh, zohlednit otázku zabavování um, majetku získaného korupcí. Takže máme před sebou opravdu kus těžké práce. A právě o tom, jak tohoto dosáhnout, bychom chtěli hovořit s odborníky. Jak jsem říkal, v tuto chvíli připravujeme vstup do Greco. Vím, že nebo předpokládám, že řada poslanců a poslankyň se bude chtít ptát, takže už pomalu skončím, ale chtěl jsem ještě říci, že se opravdu že opravdu budeme doufat, že nás výbor Libe a Evropský parlament v tomto procesu bude podporovat. Potřebujeme lepší prosazování práva, A tato zpráva nám vlastně dá možnost opravdu zatlačit na páky, které v Evropské unii máme, abychom posunuli laťku nahoru. To ovšem bude možné pouze tehdy, pokud tato zpráva bude nejen kvalitní, ale také o ní bude zájem a pokud ji budou podporovat ti, kteří chtějí prosazovat jak na evropské úrovni, tak eh, v členských státech efektivní politiku boje proti korupci. Takže budeme se spolehat na vaši podporu a až tento proces bude postupovat dále, tak vám rádi předáme další informace. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát eh, zástupci komise za tuto prezentaci protikorupčního balíčku, což nám dává příležitost, eh, eh, možná ještě předtím, než dám slovo kolegům a kolegyním, možná bychom si mohli vyslechnout ještě zástupce rady, pokud by k tomu chtěl něco říci. Máte zájem? Ne? Ne, takže v tom případě Zahajuji diskusi. Jako první se přihlásil pan De Jong, takže máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem eh, velice rád, eh, že dnes probíhá tato výměna názorů protože se domnívám, že protikorupční politika v trestně právní oblasti skutečně je jednou z těch eh, nejaktuálnějších problematik. Zmíním dva příklady, které myslím jsou velmi blízké našim eh, srdcím. Je to vývoj eh, na Eurojustu a Europolu. Na Eurojustu, Eurojustu byl ten případ korupce. Bohužel šlo o mého spoluobčana, Eh, policejního úředníka Europolu, který jak se nabil dojmu, že eh, by svého místa měl využít k tomu, aby získal práci i pro své přátele. Eh, takže ono je to velice blízké i našemu každodennímu působení, často to korupční jednání. Gro těch diskusí, které proběhly během prázdnin, přestože prázdniny byly poměrně dlouhé, ukázalo, že korupce v hospodářském řízení a zprávě také představuje obrovskou překážku v Evropě. Vezmeme si například diskuse o, o Jižní Evropě, o euru, e, krizi v Řecku, v dalších zemích, v Portugalsku, Španělsku, Itálii. E, kromě všech těch ostatních problémů také korupce, se podkladovým takovým problémem, který brání rozvoji těchto zemí. Čili tady nejde o téma pouze technické odborné povahy, ale možná o nejdůležitější téma v souvislosti s krizí eurozóny. Takže ještě jednou, já určitě podporuji to, že paní komisařka Malstremová vyvinula tuto iniciativu a jsem velice rád, že proběhly neformální výměny informací eh, s komisí, a že jsme se, společně, se stejně orientovanými kolegy měli možnost eh, dát své podněty do té eh, diskuse. Eh, mnoho z těch eh, bodů a také do našich národních plánů, mnoho z těch bodů se objevilo v tom balíčku a za to jsem vděčný. Nicméně eh, Evropský parlament je vždy tak trošku netrpělivý vůči komisi. Ehm, já jsem právě uvedl že toto je velice relevantní věc v oblasti spravedlnosti, v každodenním fungování, ale je to relevantní pro hospodářský rozvoj Unie. A já se nejsem jist, zda bychom měli zůstat u těchto návrhů, eh, protože rok 2013 pro první zprávu s možnými doporučeními, to je přece jen dost pozdě. Myslím, že kdybychom eh, dokázali nalézt způsob, jak eh, v některých oblastech zavést předběžné zprávy nebo to prostě celé o něco uspíšit, tak to by jistě odpovídalo politické realitě problému. Druhá věc, existuje, myslím, jedna oblast, kde eh, je také eh, naléhavě potřebné postupovat z hlediska jednotného vnitřního trhu. V uplynulém roce jsme zaznamenali, že podniky se sídlem v Evropské unii, které se dopustily nebo možná dopustily uplatkářství Eh, mimo Evropskou unii, eh, že tady se k něm přistupuje velmi nerovnoceně. Moje země Nizozemsko například nedává eh, prioritu stíhání nadnárodních firm za uplatky poskytnuté, poskytnuté státním úředníkům. Zaznamenali jsme to například u Philipse, kde jsou jasné, jasné signály polské úřady po několik roky proti Philipsu za uplatky pro, pro státní úředníky v Polsku. A nizozemská vláda e, řekla, že se není jistá za v té věci, má vůbec něco dělat. Takže já si myslím, že je třeba chtít rovné hrací podmínky. Na jednotném vnitřním trhu nemůžeme dopustit, aby tato situace přetrvávala další byt jen dva roky. Je to skutečně naléhavě e, nutné řešit. E, dále Eh, chci tady zmínit dvě eh, akce, které jsou velmi relevantní. 22. září pořádat diskusi kulatého stolu s Transparency International eh, ohledně jednoho konkrétního aspektu, který zmiňovala komise, je to ta, je to ta umluva OSN proti korupci. V této souvislosti se domnívám, že paní komisařka Malstremová by měla získat možnost a pravomoc v rámci komise nastavit to tak, aby všechny složky komise musely podávat zprávy ohledně eh, boje proti korupci v EU. Já vím, že tady je sklus a to nemůžeme dopustit dále. Eh, v listopadu eh, druhá akce, která bude pořádána spolu s výborem DV a AFET, půjde o výjezd do delty Nigeru, do Nigerie, kde z multidisciplinárního hlediska eh, vnitřní, vnější politiky, ale také eh, politiky spadající pod náš výbor LIBE, eh, budeme zkoumat působení ropných podniků v, tomto, v této oblasti, jak do toho vstupuje korupce a jak postupují orgány v zemích Evropské unie a orgány přímo EU, postupují pokud je o stíhání některých činů nebo pomáhání těmto podnikům s, jiným, s jinými činnostmi. Já jsem Eh, zmiňoval iniciativu eh, Evropské komise v oblasti vnějších vztahů, eh, jak provádět lepší kontrolu nad těžebními podniky. Já si myslím, že výbor Libe a paní komisařka Malmstromová by měly být výrazně zapojeni do takovýchto iniciativ, i když na první pohled se zdá, že to možná není úplně blízká oblasti vnitra spravedlnosti. Děkuji, pane De Jongo. Nyní paní Ana Gomeš. Máte slovo, prosím. Obrigada, senhor presidente. eu quero também... Děkuji, pane předsedo. Já bych sama za sebe také ráda poděkovala zástupci komise za práci, kterou provedl a za ten návrh, který zde představil. A stejným způsobem bych ráda také potrhla to, co řekl pan De Jong. Rok 2013 je dost daleko a je to téma, které je velmi komplexní. Je to téma, kterým se musíme zabývat a já si myslím, že komise eh, musí také počítat se zkušenostmi v této oblasti. To znamená, že budeme potřebovat i různá, různé přehodné zprávy, tak abychom věděli, na jaké aspekty se zaměřit, například eh, co se týče nabírání zaměstnanců do veřejného sektoru a tak dále. Dále bych také chtěla říci, že toto téma je opravdu zcela zásadní a myslím si, že náš výbor v této oblasti musí hrát také zásadní roli. Kromě toho je to také téma, které velmi úzce souvisí s tou krizí, ve které se nacházíme. Je to krize, kterou můžeme nazvat dokonce krizí korupce situací, která je opravdu zásadně charakterizována korupčními aktivitami. A já samozřejmě hovořím i o svém vlastním státě, o Portugalsku, eh, můžeme zmínit i Řecko, ale dávejte pozor, toto eh, nejsou věci, které se týkají pouze zemí, které v tuto chvíli provádí nějaké intervenční programy. Eh, nebo které v podstatě byly zasaženy nejvíce tou dluhovou krizí. Tyto korupční modely, které vidíme například eh, v Řecku, v Portugalsku nebo v Irsku, abych uvedla i jiný příklad, jsou v podstatě příklady, do kterých jsou nějakým způsobem začleněny nebo již součástí jsou společnosti i z jiných států. Například eh, v Portugalsku jsme měli jsme měli takový příklad, eh, ve kterém se zásadně účastnila německá společnost. To znamená, že tady hovoříme o korupci, která je celoevropská a dochází k zásahům z jiných států. O tom hovořil i pan De Jong. Pan De Jong hovořil o třetích státech, o třetích státech, se kterými má Evropská unie velmi úzké vztahy. A já si myslím, že náš výbor a komise mohou opravdu přispět k řešení tohoto problému. Musíme si také uvědomit a berát eh, na zřetel také daňové ráje a také offshore státy, protože nic si nenamlouvejme. Nebudeme nikdy moci bojovat proti korupci, pokud se nějakým způsobem nepostavíme zásadně eh, k těm daňovým rájům, protože toto jsou věci, které se musí řešit na bilaterální eh, úrovni. Například eh, Německo a Spojené království nedávno podepsalo dohodu se Švýcarskem tak, aby docházelo k platbě daní ze strany společností, které mají svůj kapitál ve Švýcarsku. To znamená, že vidíte, že ty věci jsou možné. Je možné je provádět, ale toto musíme poté aplikovat v celé Evropské unii. Nemůžeme hovořit pouze o e, Evropské unii, ale je třeba také zamýšlet se nad těmi třetími zeměmi, které jsme zmínili a také nad, e, musíme také se zamýšlet nad zeměmi, ve kterých právě existují daňové ráje. Untakt. umluva OSN, je opravdu zásadní. Nicméně při prosazování této umluvy dochází k mnoha kontroverzím, například co se týče právě toho nelegální obohacování. To znamená, že to si musíme uvědomit ve chvíli, kdy budeme chtít bojovat proti korupci. A nebo co se týče těch whistleblowers, těch, kteří upozorňují na tyto nelegální praktiky tak jejich situace v podstatě je také stále dosti složitá. My se snažíme toto nějakým způsobem zapracovat do portugalských zákonů, ale poté tady máme také ještě to téma spolupráce některých evropských institucí v oblasti boje proti korupci. Ta spolupráce nefunguje a to i přes ty všechny dohody, které existují. V konkrétním případě Portugalsko, tak tady to vidíte zcela jasně. Například, co se týče toho nákupu ponorek, jak s tou německou společností, tak po některých eh, jaksi těch studiích, které byly provedeny, tak státní zástupci nebo prokurátoři čekali dva roky čekali dva roky na to, aby využili ty dokumenty, které mohli použít také státní zástupci v Německu. A k tomu nemůže docházet. Nemůže docházet ve chvíli, kdy budeme chtít opravdu zasahovat proti těmto příkladům korupce. A já doufám, že komise to vnímá stejným způsobem a my samozřejmě budeme pokračovat tak, jak bude v našich silách. Jenom bych chtěl říct si, paní Gomeš, já jsem eh, začínal Eh, celou schůzi tím, že jsem vás tu přivítal tam jsme o prázdninách, eh, dále připomněl uh, masakr v Oslu a dále jsem zmiňoval hlasování a to v 10.45. U hlasování obvykle musíme velice dbát na načasování, protože někteří poslanci přicházejí uh, právě jen na hlasování ze své práce v jiných, ze svých schůzí v jiných výborech uh, či prostě od jiných pracovních závazků, proto uh, musíme dbát na to, aby abychom to do 10.45 stihli a mohli začít včas hlasovat. E, proto vás poprosím o sebedisciplínu, pokud je o čas vašich vystoupení. Mám tady na seznamu poměrně e, dlouhý výčet men lidí, kteří si chtějí vzít slovo, takže vás poprosím o co možná největší stručnost. Pane Kirkhope, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. E, já mám velký zájem o návrh komise. Myslím, že v této konkrétní oblasti bychom měli uplatňovat nulovou tolerantnost. My, jakožto poslanci Evropského parlamentu, jsme interně také zpřísnili předpisy v této oblasti, za to jsem velice rád, tím bychom jistě měli začít před, zamést si před vlastním Prahem a u volených zástupců. Pokud jde o komisi, obávám se, pane předsedo, že e, korupce stále je výrazně přítomná v řadě zemí EU. E, některé země zavedly novou legislativu, například u nás ve Spojeném království jsme právě zavedli e, zákon proti úplatkářství kde jde o vztah mezi našimi podniky a zahraničními, cizími státy a podniky. To je jistě nutný krok, i když si myslím, že že Británie se vede v této oblasti dosti dobře v mezinárodním obchodu, ale je to příklad toho, jaký postoj je třeba zaujmout. Já uh, musím konstatovat, že bohužel v uplynulých deseti letech jsme nedosáhli velkého pokroku. Komise uzavírá ve své zprávě, že to není uh, až tak nedostatek nástrojů, který by byl tím problémem, ale spíše problém eh, s realizací již existujících či, uh, potenciální, či potenciálních právních aktů, ať již na vnitrostátní úrovni či mezinárodní. Uh, Eh, v nedávné době dokument eh, v nizozemské televizi nazvaný Nová mafie eh, zcela šokoval, kde se ukázalo, že evropské prostředky na renovaci čističek odpadních vod v Bulharsku byly využity na jiné účely. To je naprosto nepřijatelné. Je to věc, kterou musí řešit a zvládat komise a nevyřeší to pouze nové návrhy. Je třeba uplatňovat obezřetnost a příslušnou péče, pozornost. A konečně eh, korupce, eh, jakožto eh, právník a ostatní právníci zde místnosti znají definici korupce, ale nezapomínejme také na činnosti, které do definice korupce nespadají. Některé věci, to víte stejně dobře jako já, pane předsedo, některé věci prostě pokud je o finanční prostředky a vstali jsme to sami, eh, se nezdají být v pořádku. A když se něco zdá být v nepořádku, pak si myslím, že eh, by se tím někdo eh, z úředníků měl začít zabývat a postarat se o to, abychom nemuseli skončit až u té korupce, na kterou se musí vztahovat drastická pravidla. Takže Často jsou známky nepřijatelného chování a komise v této věci musí ve střehu zrovna tak, jako jsme my v Evropském parlamentu. Děkuji, paní Vedr. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že je potřeba bojovat proti korupci, takže vítám sdělení Evropské komise, ale i já bych měla řadu připomínek. Zdá se mi, že Evropská komise se především snaží soustředovat na sepsání opravdu široké obsáhlé zprávy, která by hodnotila situaci v jednotlivých členských státech. No to je sice hezké, ale k čemu takovou zprávu potřebujeme? Vy říkáte, že na konci této zprávy chcete předkládat návrhy dalších opatření v oblasti boje proti korupci. Víte, se vší úctou, já bych ani tak nechtěla, aby to bylo hodnocení jako spíše opravdu načrtnutí dalších kroků, které bychom měli podniknout. Souhlasím s většinou toho, co říkal pan Kirkhope, ale chci k tomu dodat, že si nejsou úplně jisté, jestli my v Evropské unii jsme opravdu v této oblasti posílili svá pravidla. Boj s korupcí začíná u transparentnosti a musím říci, že v Evropské unii a konec konců ani v tomto parlamentu a mnoho transparentnosti nevidím. Když se podíváme na vlastní pravidla, uvidíme, že tady proběhl skandál s našimi kolegy, kdy redaktor předstíral, že je lobista a nabídl vlastně úplatek. Pokud někdo zastává veřejnou funkci, pokud je třeba poslancem Evropského parlamentu nebo poslancem Národního parlamentu, no tak by prostě neměl brát peníze za to, že bude sedět ve správní radě nebo dozorčí radě nějakého podniku. A pokud bude, no, tak minimálně by se mělo šetřit, jestli na tom není něco špatného. Ne nutně korupčního, ale prostě pokud něco není v pořádku. Pokud během našeho funkčního období se něco takového stane, tak je potřeba to šetřit. Protože pokud to neuděláme, tak budeme uplatňovat dvojí normu. Tak toto vidím já. Evropská komise hovořila o nástrojích, které existují v soukromém sektoru pro boj s korupcí. Pouze mírně naťukla oblast politické korupce. Já se domnívám, že v tuto chvíli evropští občané opravdu musí vidět tvrdý postup proti korupci i v politice. Mohli bychom se zamyslet třeba nad podobnými pravidly u financování politických stran anebo financování předvolebních kampaní. Pokud chceme být upřímní, když říkáme, že bojujeme s korupcí. Co se týče zadávání veřejných zakázek, tak mám pocit, že v tuto chvíli evropská politika v této oblasti je příliš slabá a že to je oblast, ve které bychom mohli zavést tvrdá pravidla. Děkuji. Monika Makové. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Podporuji protikorupční politiku na evropské úrovni. Je to poprvé, co se o to snažíme. Zatím to bylo v kompetenci členských států. Takže i, kdybyš, i když bych tady viděla raději silnější mechanismus, tak si myslím, že to je dobrý začátek. Chci připomenout důležitost protikorupčních opatření. Korupce stojí peníze, podkopává právní stát, vede ke zneužívání evropských prostředků, které zaplatil konec konců daňový poplatník, eh, pokřivuje trh a oddaluje překonání krize. Takže máme všechny důvody, abychom silně vystupovali proti korupci a pracovali v této oblasti na evropské úrovni. Chci také poděkovat kolegům a kolegyním z tohoto parlamentu, kteří přispěli k tomu, že na evropské úrovni máme tuto politiku. My jsme o to požádali v písemné deklaraci přijaté Evropským parlamentem a požádali jsme o monitorovací mechanismus na evropské úrovni. Ten mechanismus pro vytváření zprávy v Evropské komisi a to, že se zprávy budou zaměřovat vždy na konkrétní oblasti a nebudou úplně všeobjímající, je velice dobré. Já si myslím, že vždy bychom se měli soustředovat na tu úplně nejdůležitější věc, a to je prosazování proti korupční legislativě. Slyšeli jsme o členských státech, které mají dobré právo v této oblasti, některé možná ne, ale tak jako tak implementace tohoto práva je nejdůležitější. To tež platí i pro postihy, eh, včetně zabavování majetku. Dobrá, takže abych tím skončila, velmi to podporuji a budu se těšit na další práci s Evropskou komisí a s kolegy a kolegyněmi. Uh, uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Všichni, kteří zatím vystupovali, všichni kolegové a kolegyně zmínili body, které jsou opravdu relevantní. Je mi líto, že nevystoupila rada, protože jak předřečníci a předřečnice říkali, Evropská komise zdůrazňovala hlavně nedostatek politické vůle mezi členskými státy. Politické vůle řešit tento opravdu zlý problém, který, jak říkala Monika, postihuje nejenom ekonomiku, ale také právo a další oblasti. Eh, podkopává nejenom právní stát jako takový, ale i jednotlivá práva, práva jednotlivců. Evropská komise zmiňovala, že rámcové rozhodnutí Evropské komise, které bylo přijato před několika lety, není dostatečně prosazováno v praxi a to tež platí i pro různé evropské a mezinárodní úmluvy. Já bych se ráda připojila. Já bych se byla velice ráda eh, připojila k tomu, co říkal kolega Kirkhope a o zákonu v, o, proti boji, eh, o boji proti korupci, tak ale musím říct na druhou stranu, že Spojené království je jeden ze sedmi členských států, které zatím nepodepsali úmluvu o eh, korupci v oblasti občanskoprávní, takže si myslím, že tady nemůžeme úplně se vytahovat. A kromě toho jsme také měli zmíněné problémy s europoslanci. Eh, korupce stojí opravdu hodně peněz a proto je opravdu zvláštní, že se neobjevuje větší politická vůle. Vypadl mikrofon, bohužel. Vypadl vám mikrofon. To mě opravdu překvapuje. A myslím si, že proto je veliká škoda, že rada jasně neřekla za všech 27 členských států, že eh, to je věc, kterou se bude dále věnovat a že konečně přestane jenom chodit kolem horké kaše. V trestně právní oblasti jsou určité problémy a na ty je potřeba se zaměřit. Nemůžeme dosáhnout vzájemné důvěry mezi orgány jednotlivých členských států, pakliže jedna strana má podezření, že druhá strana je korumpovaná. A v podstatě řada naší právní úpravy vychází ze vzájemné důvěry. Třeba když se podíváme na evropský zatykač, tak to v podstatě vyplývá z toho, že já jako soud věřím jinému členskému státu, že poskytne dané osobě a řádný proces, řádný soudní proces, soudní proces, ale to nebude možné, pakliže ten systém bude skorumpovaný v druhém členském státě. Jak říkala Evropská komise, eh, korupce je také podporována organizovanou zločinností. Když se třeba podíváme na obchodování s lidmi, tak to je velmi typická oblast, kde organizovaná trestná činnost podplácí třeba hraniční stráž nebo policii. Takže vidíme, že korupce je obrovský problém a chci jenom říci, že doufám, že eh, rada se této otázce bude opravdu naplno věnovat a že projednou řekne, že podporuje mechanismus přípravy zpráv na evropské úrovni a že nebude jenom říkat, že nikomu nic není do toho, co se v této oblasti v členském státě děje. To si myslím, že by nemělo být překážkou. Prostě všechno v oblasti práva a spravedlnosti stojí a padá na vzájemné důvěře. A pokud členské státy nebudou ochotny tento problém řešit, no tak opravdu uh, musíme spochybnit ten základ ve vzájemné důvěře na, uh, pro naši legislativu. Pan Albrecht. Děkuji, souhlasím s tím, co zatím zaznělo. Zelení vždy volají po lepším zavádě, provádění protikorupčních pravidel a teď si myslím, že je na to dobrá doba, protože zde máme iniciativu, která jde napříč politickým spektrem a jejím cílem je bojovat proti korupci. Jak jsme slyšeli, korupce podkopává zásady právního státu. Pokud boj proti korupci nebude naší prvořadou prioritou, tak budeme tratit síly v dalších sektorech. Proto si myslím, že to je důležitá a urgentní otázka. Souhlasím s panem Dejunkem v tom, že bychom možná měli v této oblasti postupovat trochu rychleji, než se navrhovalo. Myslím si, že by bylo dobré, abychom začali už teď hned a abychom se především soustředili na lepší realizaci. Co se týče oblasti vnitra a spravedlnosti, tak tam by státy si měly stanovit vlastní priority pro boj proti korupci. Možná to tež platí i pro souvislost s organizovaným zločinem a s ekonomikou. Je to také otázka priorit, kde vynakládat prostředky, kde připravovat nové nástroje, ale jak pan Kirchhoff říkal, toto ani tak není nutně o připravování nových opatření, jako spíše o provádění stávajících pravidel. Rád bych se proto dozvěděl, o jaká navrhovaná opatření a nástroje se vlastně bude jednat. Nástroje, které by měly zlepšit implementaci v členských státech. Také bych doufal, že až rada bude předkládat své návrhy, tak ty návrhy eh, budou obsažnější a důraznější, protože eh, čas opravdu nečeká. Děkuji. Děkuji, pan Louis Michel. Ano, děkuji, pane předsedo, velmi stručně a samozřejmě se mohu připojit k většině slov, které, která se zasněla, i když ne k úplně všem. Eh, Zaprvé chci poblahopřát komisi a paní komisařce Malmströmové k této iniciativě. Eh, téma je to jistě obtížné, protože když vidíme eh, tak malé nadšení na straně eh, některých států nadšení ve smyslu vůbec snahy ratifikovat úplně základní umluvy. Jsou tři státy, které ještě nepodepsaly, neratifikovaly umluvu v korupci v trestně právní oblasti Rady Evropy, 12 států, které nepodepsaly dotační protokol, 7, které nepodepsaly umluvu eh, eh, proti eh, občanskoprávní korupci, pět, které nepodepsali umluvu OSN či OECD. Takže určitě v první řadě je tím problémem politická vůle. A já tady souhlasím se Sárou Latfordovou, že by přece jenom bylo vhodné, vzhledem k tomu, že jde o tak důležité téma, Eh, kde by se tady rada eh, vyjádřila. Eh, myslím, že rada by se měla snažit pokročit v politické rovině v této důležité otázce. Samozřejmě ta zpráva bude důležitá, protože to vnese určitou dynamiku, v politické rovině to bude mít dopad, a také bude svým způsobem odrazující. To znamená, že budou vlastně jasně pomenávány státy, u, kterých eh, to v této oblasti nefunguje dobře. Eh, dovolte, abych eh, doplnil dvě věci. Bylo by zajímavé poměrně brzy získat od komise vyčerpávající seznam toho, co komise považuje za nejosvědčenější postupy v některých státech, ve vybraných státech. Paní Webrová hovořila o veřejném financování politických stran, já eh, chci říct, že od té doby, co eh, byly zakázány dary podniků, politickým stranám a politikům eh, v mé zemi, s tím, že politické strany musí otevřené účetnictví a snížily se částky, které smějí být věnovány na politickou předvolební kampaň, tak skutečně jsme dosáhli kolosálních výsledků v oblasti potírání korupce, protože toto evidentně byl nepopiratelný kanál pro korupci ehm, já myslím si, že tady důležitým tématem je pojetí neslučitelnosti mezi také veřejnou funkcí a funkcí v soukromém sektoru. Eh, paní eh, Vébrová hovořila o účetnictví eh, europoslance a funkcí v soukromém sektoru. Já bych vyzýval k obrovské opatrnosti v této věci. Samozřejmě souhlasím s tím principem, ale myslím, že k tomu musíme přistupovat velmi, velmi pečlivě. Určitě to nebude snadné vyřešit hodně pokud o osvědčené postupy, myslím, že například eh, povinnost, už končím, pane předsedo, hovořili jsme o politice, eh, povinnost eh, politiků, ale také těch, kdo přijímají, rozhodují, přijímají rozhodnutí důležitá například vysoce postavených úředníků, aby vykazovali každoročně své příjmy, svůj majetek, to jsou všechno věci, které jsou nesmírně důležité. A samozřejmě by to celé nemělo smysl, kdyby v závěru Eh, ta práce nebyla komise schopna vyvodit konkrétní doporučení, která by musely zavést členské státy. Eh, myslím, že tady bude nutné vést diskusi o všech těchto konkrétních návrzích, eh, které bude třeba začít realizovat. A poslední věc, zajímalo by mne, kdybychom mohli slyšet trochu podrobněji, jak do toho bude vstupovat, jak bude participovat občanská společnost, tak kdo ji bude zastupovat v této věci, také jak, jaká bude role tisku v této oblasti, protože nemá smysl, aby se z toho primárně stávalo něco zaměřeno proti politice. Víte, že já jsem na toto velmi, eh, velmi citlivý, citlivý protože když podporujeme jak se nechuť k, k politické sféře, tak to eh, poškozuje demokracii. Děkuji, pan Brons. Děkuji, pane předsedo. Korupce patří k těm eh, pojmům, které zcela správně Eh, vyvolávají eh, obecně eh, odsouzení, nebo k těm věcem, které vyvolávají obecně odsouzení, proto jistě budeme pro veškerá odsouzení, pardon, opatření, která mají korupci potírat, ale je třeba klást otázky, proč by EU, e Evropská komise měly toto zvládat efektivněji než členské státy. Vlády členských států vědí o, o korupčních praktikách ve svých zemích a proto Eh, jsou nejlépe postavené k tomu, aby, aby korupce potíraly. Pokud se to nedaří, tak to možná svědčí o daných konkrétních vládách eh, nebo něco o nich vypovídá. Dále, kolik bude stát ten balíček? Komise řekla, že nenutně je třeba zavádět novou legislativu či ustavovat nové instituce, ale eh, tak trochu se bojím, že návrh komise nakonec bude obsahovat právě toto. Eh, to znamená, že nepůjde vlastně ve skutečnosti o potírání korupce, ale zase o další zabírání pravomocí Evropskou unii eh, na úkor daného poplatníka. Eh, děkuji, mám na seznamu ještě některá další slova, ale vidím, že ti, kdo se zapsali, nejsou, není v sále. Takže se možná vrátíme k zástupci komise, pokud nám k tomu chcete něco říct, nebo rada, pokud by chtěla ještě na závěr něco říci. Tím ten bod uzavřeme a pustíme se do dalšího. Nejprve tady zástupce rady. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych vás rád ujistil, že nás minister eh, vnitra a z eh, administrativy zprávy, pan Mila, eh, Eh, vám eh, velice rád to téma přiblíží eh, na příslušném plenárním zasedání 14. září, jak to zmiňoval pan předseda. Děkuji za stručnost a nyní komise tedy na závěr. Děkuji mnohokrát. Musím říci, že jsme s velkým potěšením vyslechli slova podpory a chvály na adresu komise za její práci a byla to velmi bohatá diskuse. Eh, dovolte, abych se nejprve dotkl zprávy jeho načasování. Eh, samozřejmě i na komisi se projevuje určitá netrpělivost. Byli bychom rádi, kdyby ta politika byla zavedena co nejdříve. Eh, nicméně je patrné, že tato zpráva není cíl sám pro sebe, jde o nástroj, který má generovat další politickou vůli. Je to nástroj, který má podpořit zavádění osvědčených postupů a zajistit to, že mnoho dobrých podnětů, představ a doporučení, které jsou již obsaženy v různých zprávách a e, jsou to věci, které nevždy jsou e, dost dobře vědětelné, e, tak by se tím dostali více na světlo. Byly by více snadněji k dispozici. Eh, nicméně musím říct, že zde nezazněla pouze slova chvály a podpory. Samozřejmě je celá řada skeptiků, kteří budou říkat, proč zavádět další zprávu. Už se toho vykazuje tolik v různých zprávách. My toto bereme velmi vážně. Eh, je třeba, eh, aby to bylo nastaveno optimálně. Ta zpráva samozřejmě musí prokazatelně přinášet reálnou přidanou hodnotu. A abychom toto zaručili, musíme řádně provést přípravné práce, a naše, náš reálný odhad eh, prostě toho, kdy je to možné časově zvládnout, vypadá eh, tak, jak je to nastaveno nyní. Eh, dále mimochodem nejde pouze o ten finální produkt, ale i o celý ten proces, který vždy vyústí poté ve zprávu. To je věc, kterou bychom chtěli vlastně zahájit již v tomto roce a v příštím roce bychom chtěli zrealizovat celou řadu konzultačních setkání, informačních setkání nejenom v Bruselu, ale možná i jinde v EU, na více místech EU, což bude skvělá příležitost hovořit o tématu a opět budeme spolehat i na působení Evropského parlamentu eh, a na výrazné nastolování tohoto tématu a samozřejmě kdykoliv jsme připraveni vás průběžně informovat, ale nemůžeme prostě eh, na sebe vzít riziko, že, eh, že by se ty přípravné práce uspěšily tak, že ta zpráva by nakonec neměla optimální přidanou hodnotu. Děkuji. Jak jsem řekl, dohodli jsme se, že eh, diskuse k bodu 5 a 7 předřadíme, respektive to mm, změníme pořadí, takže nej, nyní bod 7 což eh, jsou podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnost, eh, pardon, eh, za účelem sezónního zaměstnání. Autorem je, zpravodajem je pan Claude Moreš. Bylo předloženo 217 pozměňovacích návrhů k této zprávě. Kromě toho výbor FAM je výbor FAM eh, a za něj pan Papadopoulou vypracovává stanovisko. Nicméně vyslechneme si pana zpravodaje Moráše. poté komisy a polské předsednictví a poté proběhne krátká diskuse, eh, tak abychom mohli v 10.45 začít hlasovat. Pane Morási, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, vzal, beru na vědomí, že hlasovat se bude v 10.45, takže Eh, budu postupovat co možná nejstručněji. Eh, nejprve bych chtěl připomenout kolegům, že již proběhlo mnoho diskusí v této věci před letem. Jsem obzvlášť vděčen stínovým zpravodajům eh, za velmi otevřenou, upřímnou diskusi před letními prázdninami, což se promítlo i do předložených poznacích návrhů. Zvlášť chci poděkovat panu Papa Nikolajovi, panu Mulderovi, paní Sargentini, panu Kirkhopovi a mm, paní Ernstové. Bylo tady předloženo 217 poznacích návrhů, jak jste řekl, pane předsedo, ale také 131 poznacích návrhů ve výboru EMPL a pan Koferaty, který je spoluspravodajem, se mnou velmi úzce spolupracoval v uplynulých týdnech. Snažíme se tedy to téma eh, udržet eh, v ucelené eh, koherentní podobě. Řada poznacích návrhů se týká dvou věcí. Na jedné straně tento návrh v podstatě představuje úzkou koncepci ochrany eh, využívání eh, sezónních pracovníků a jde o stabilizaci eh, již existující formy migrace, která dosáhla již zralé podoby v Evropské unii. Eh, na druhé straně, eh, v kontextu situace na trhu práce v Evropské unii eh, samozřejmě jde o citlivá témata, citlivé otázky, protože snažíme-li se stabilizovat jakýkoliv aspekt trhu práce, to znamená ve vztahu k jakékoliv skupině příslušníků, státních příslušníků zemí mimo EU, tak vždy do toho vstupují otázky nelegálního přistěhovalectví a řízení legálního přistěhovalectví. Takže z pozměňovacích návrhů je patrné, že je zde snaha o vyváženost celého textu. Já nyní projdu hlavní oblasti. Eh, příští středu proběhne schůzka stínových zpravodajů, takže pokud eh, bych něco opomněl, řekněte mi, upozorněte mě v závěru diskuse a budeme se tomu moci ještě věnovat příští týden. Nejprve bych zmínil sektory, kterých eh, se směrnice týká. Indikovali jsme, že eh, sektory zemědělství, eh, zahradnictví a cestovního ruchu by měly být hlavními sektory. Tady jde, vede, tady vede, jak se ta dělící linie mezi mnou a panem Koferatem a jsem velice rád, že v poznacích návrzích panuje koncensus, že by to mělo být takto omezeno na tyto tři sektory. Samozřejmě existuje existují odlišné pohledy na to, zda by některé členské, zda by členské státy měly možnost eh, dodávat k tomu eh, některé sektory a jak by měl vypadat si mechanismus. Je tady eh, všem celá škála poznacích návrhů, pokud je o možnost intervence ze strany členských států a zapojení sociálních partnerů. Moje stanovisko bylo takové, že sociální partneři by do toho měli být zapojeni, ale v poznacích návrzích se jasně objevuje eh, představa, že sociální partneři, eh, že těm by nemělo příslušet to konečné rozhodnutí. Také jsou některé zcela jasné eh, poznací návrhy, které definují různé role sociálních partnerů. Myslím si, že hlavní je, aby do toho sociální partneři byli nějakým způsobem zapojeni. To je hlavní věc pro mne i pro pana Koferatyho, ale bude třeba tento bod ještě dále, dále projednávat a já se stínovými zpravodaji provedu a provádím velmi detailní analýzu v této věci. Dále, pokud je o rozsah působnosti směrnice, to e, výlučně přísluší našemu výboru. E, tady jsem uvedl, že návrh komise e, hovoří pouze o státních příslušnicích třetích zemí s pobytem mimo EU, kteří přijíždějí za sezónní prací do EU, tak já jsem uvedl, že možná by tam mohl existovat určitý Eh, mustek pro eh, nelegálně pobývající eh, státní příslušníky třetích zemí, jejichž pobyt by mohl být legalizován. Samozřejmě k tomu vznikla celá řada poznacích návrhů. Pan Papa Nikolau například to chce omezit pouze na eh, příslušně, státní příslušníky třetích zemí s pobytem mimo, pobíjající mimo EU, ale například paní z Argentiny předložila poznací návrh, která eh, do toho chce eh, zahrnout do, do rozsahu působnosti i žadatele o azyl a osoby, státní příslušníky třetích zemí s legálním pobytem v EU. Čili je tady celé spektrum názorů. Stinoví zpravodajové v této věci nepředložili poznací návrhy, takže by mě zajímalo, buď nyní nebo příští týden, kdyby mi řekli, zda to znamená, že kolegové mají pocit, že eh, to původní stanovisko komise je dobře nastavené, anebo zda jenom eh, se zatím ještě kolegové detailně nezabývali a eh, chtěli by tak učinit ještě. Dále, pokud je o věc, která spadá pod nás i pod výbor pro zaměstnanost, mezi spolu, existuje dohoda, že bychom chtěli posílit definice e, přizpůsobení. E, jde totiž o podmínky e, pro sezónní pracovníky. Je to velmi na první pohled praktická záležitost, ale když se podíváme na to, proč vůbec se tím návrhem začal zabývat výbor Libe, souvisí to totiž s některými extrémními situacemi v EU u sezónních pracovníků, či otázka například důstojného ubytování v členských státech, některých je velmi důležitá. Mezi poznacími návrhy vidíme eh, podporu, jak snahám eh, snaze pana Koferatyho detailně nadefinovat eh, podmínky adekvátního, adekvátní životní úrovně v článku 14, ale většina poznacích návrhů naopak chce omezit tu definici a přidržet se návrhu komise s tím, že by tam byl odkaz na minimální normy ve vnitrostátní legislativě eh, pro také hygienické podmínky. Eh, myslím, že tyto poznací návrhy eh, v zásadě také usilují o to zaručit lepší, lepší obytování pro, pro sezónní pracovníky, ale nejdou zcela směrem mých snah detailně definovat, co přesně představuje důstojné bydlení. Takže toto budeme muset ještě dále, dále projednat. Pokud je o délku pobytu, Eh, toto opět výlučně spadá do naší pravomoci. Já jsem navrhl, abychom se přidrželi eh, šesti měsíců za eh, libovolných 12 posledujících 12 kalendářních měsíců. Kolegové to také podpořili, jako z Alda, takže my, myslím, že není existuje koncenzus v tom, že mají o 6 měsíců za 12 měsíců. Dále eh, zaznamenal jsem, že řada členských států v radě eh, prosazuje i další, dal, další eh, dobu pobytu než 6 měsíců. Já si myslím, že je diskutovatelné, zda tak dlouhá období by skutečně mohla být považována za sezónní práci. Čili je patrné, že členské státy, slyšeli jsme, že některé členské státy o to usilují, ale uh, máme koncenzus ohledně 6 měsíců za libovolné období 12 měsíců. E, dále, pokud je o kritéria a podmínky vstupu, opět to je e, výlučně pravomocí našeho výboru. Pokud je tady o kritéria e, vstupu do země pro sezónní pracovníky, byly tady podmínky v oblasti v oblasti pracovní smlouvy, zdravotního poštění a tak dále. To vše je pozitivní Ehm, jsou i poznací návrhy, které specifikují další podmínky pro schvalování, eh, schvalování eh, tedy povolení pro sezónní pracovníky od pana Papa Nikolau a dalších. Já mám dojem, že u těchto poznacích návrhů ehm, bych se chtěl podívat s příslušnými stěnými zpravodaji na to, zda jsou eh, to přiměřené návrhy a zda také někde za, existují vnitrostátní předpisy, která, které by byly stejně Eh, stejně jaksi silné v této věci. A také pokud je o eh, vstup do šengenského prostoru, protože to je někdy podobné. Takže tím se budeme muset ještě zabývat, ale já chápu, že autorům těchto poznacích návrhů jde, tedy o zpřísnění podmínek vstupu eh, pro žadatele o povolení k pobytu pro sezónní pracovníky povolení vstupu a pobytu. Eh, dále eh, společná pravomoc našeho výboru a výboru pro zaměstnanost eh, byla předložena řada pozměňovacích návrhů k obecné ochraně sezónních pracovníků. Já jsem za to velmi rád. Předtím se vracíme k jádru celého návrhu. Vždy šlo o to chránit ty nejzranitelnější sezónní pracovníky a vnést do této oblasti určitou stabilitu, do této oblasti trhu práce. Proto také otázka monitorování a e, kontrol a informací poskytovaných e, sezónním pracovníků pro mechanismus pro podávání stížností, e, který by, který by ovšem nevyústil ve viktimizaci sezónních pracovníků, kteří by se mohli stěžovat v rozumném, v rozumném rozsahu na kroky zaměstnavatelů, tak myslím, že příslušné poznací návrhy v těchto věcech jsou rozumné. Nechci zasahovat do podrobností, pane eh, předsedo, protože eh, ten návrh hodně souzních pracovníků je eh, kontroverzní, nebo říká nepopulární, ale dost kontroverzní na to, aby se odložilo hlasování aby, se kvůli, aby kvůli tomu hrozilo, že se spozdí hlasování. Takže nebudu zasahovat do podrobností. Další detaily ponechám na schůzku s, se těmi zpravodaji. Jenom bych rád ještě poukázal, pokud o diskusi k prvnímu ostavci a dalším věcem, my chápeme citlivost věci, chápeme, odkud se ty návrhy berou. Myslím si, že poznací návrhy dávají možnost dosáhnout vyváženosti mezi na jedné straně ochraně eh, sezónních pracovníků a mm, ošetření eh, kanálu migrace, které existuje, bude přetrvávat, ale na druhé straně vyváženost také mezi eh, legitimním znepokojením kolegů ohledně nelegálního přistěhovalectví a toho, zda Eh, by tento návrh neměl nějaký eh, dopad a třeba dokonce nezhoršil eh, nelegální přistěhovalectví. To je tedy věc, kterou budeme muset řešit a těším se na další spolupráci s kolegou Koferátem ve výboru pro zaměstnanost. Doposud jsme úzce spolupracovali tak, aby, abychom se dobrali komplexního přístupu, který obstojí také ve výboru Libe. Tolik ode mne, děkuji. Děkuji, pane Moresi za vaši práci, za eh, prezentaci poznacích návrhů. Správně jste řekli, že jde pouze o jednu z fází celého procesu eh, diskuse, projednávání. Eh, tento proces zatím ještě neuzavíráme. Proběhnou další fáze. Nyní si vyslechneme nejprve radu a poté komisi, pokud se k tomu chtějí vyjádřit. Pokud vím, za komise vystoupí paní Diane Schmidt. Jste přítomna? Ano přítomná připravená eh, vyslovit se k tomuto nesmírně důležitému tématu podmínek vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání. Takže prosím, máte slovo stručně, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, vystoupím velice krátce. Chci poděkovat panu zpravodaji i uh, panu Koferatimu za pozměvací návrhy. Souhlasím s tím, co pan Moráz říkal na samém začátku. Domnívám se také, že to je velice citlivá oblast, která se týká migrace a velmi zranitelné skupiny pracujících, kteří potřebují ochranu. Leží nám to velmi na srdci. Když komise předložila návrh, snažila se o vyvážený text a ubezpečuji vás, že i v komisi jsme o tomto textu hodně diskutovali, tak, aby byl vyvážený, a tak, aby reagoval na všechny problémy, na které reagovaly i pozněcí návrhy. To, že pozněcí návrhů máme tolik a to, že mnohé se ubírají nebo rozbíhají různými směry, ukazuje, že to je velice složité. Budeme se snažit tento text zlepšit tady v parlamentu i v radě. Evropská komise se bude snažit pomoci vám najít kompromisu tohoto důležitého textu. Takže souhlasím se vším, co tady zaznělo my si to také uvědomujeme a během diskuse uvidíme, jak se dá tento text zlepšit. Vyjadřím se pouze k některým bodům. Když jsme si četli pozněvací návrhy, tak jsme měli pocit, že to jsou ty body hlavní, o kterých se bude diskutovat. Nejprve rozsah působnosti, tedy jestli je možné přijímat žádosti přímo z území členského státu. O tom jsme uvažovali a nakonec jsme se rozhodli, že bychom se měli držet pouze těch státních příslušníků třetích zemí, kteří přicházejí do země ze země, která není v EU. Jedná se o dočasné přistěhovalce, kteří tedy přicházejí do Evropské unie na pouze omezenou časovou lhůtu. Vězme také, že vlastně celé to stojí a padá na dočasné migraci. Jinými slovy, v tomto programu existují určité prvky, které by se museli změnit, pak, když bychom rozsah působnosti rozšířili, protože třeba tady nemáme žádná pravidla o slučování rodin, protože se jedná opravdu o dočasnou migraci. Takže když hovoříme o těchto otázkách, toto mějme prosím na paměti. Co se týče definice sektorů, tak tam jsme to definovali jako činnost závisející na sezónách. Komise chtěla, aby ta definice byla dostatečně úzká, tak, aby se tato práce mohla definovat už v definicích, ale zároveň, aby mohla brát v úvahu specifika jednotlivých členských států. Takže definice sezónní práce je úzce navázána na sektory, my jsme nedefinovali v textu přímo seznam takovýchto odvětví. Potom ještě myšlenka, aby se sociální partneři zapojili do, do definice, ta je velice zajímavá. Uzavřený seznam, proto jsme se nerozhodli, protože jsme se domnívali, že je potřeba zachovat určitou flexibilitu členských států, tak aby mohli zohlednit potřeby svého pracovního trhu. Co se týče pracovních podmínek, Tady se objevily určité žádosti o vyčerpávající uzavřený seznam. Máme pocit, že je důležité, aby tam byl článek, který bude přiměřený a který na jednu stranu zajistí ochranu sezónních pracovníků, ale na druhou stranu přece chceme vytvořit jednoduchý a atraktivní program, který bude využíván, protože pokud ty podmínky posílíme, tak existuje riziko, že potom ten program nebude využíván. Co se týče délky pobytu, Evropská komise navrhovala maximálně 6 měsíců za každý kalendářní rok. Také by to mohlo být za fyzický rok, tedy 12 měsíců. My jsme se snažili najít určitou rovnováhu mezi tím, co už členské státy teď mají. Některé členské státy mají limit 3 a 6 měsíců, jiné mají delší. Evropská rada se zamýšlela nad 9 měsíci, takže ten návrh 6 měsíců Evropské komise opravdu měřil do středu toho, co už eh, existuje v tuto chvíli v členských státech. Ochrana sezónních pracovníků Pravidla pro ubytování jsou také důležitá. Tady jsme k tomu přistupovali celkem obecně, někteří volali po větší konkrétnosti a v této souvislosti jsem chtěla zmínit, že existuje aky třeba v oblasti uh, směrnice o slučování rodin anebo dlouhodobém pobytu, tam máme určitá ustanovení týkající se ubytování, takže to jsem jenom chtěla zmínit do ostatních podrobností typu monitorování a kontrol či potřeby informovanosti nebudu zabíhat. Možná víte, že příští měsíc pustíme migrační portál, ve kterém budeme mít obecné informace, ale zároveň odkážeme na národní internetové stránky týkající se migrace, kde eh, zájemci mohou najít konkrétnější pravidla v jednotlivých členských státech, protože víte, že na evropské úrovni všechno řešeno není tak aby se následně eh, potenciální migranti mohli dozvědět o pravidlech v jednotlivých státech. Paní Agněška Kiva za předsednictví, pokud chcete, prosím. Dobrý den, děkuji mnohokrát, pane předsedo, za slovo. Chtěla bych vám všem velmi poděkovat za veškeré vaše návrhy. Děkujeme také zpravodajům, kteří se s námi chtěli setkat a vyjádřit se k této směrnici. Co se týče stanoviska rady, tak nebudu zacházet do podrobností, protože první zasedání pracovní skupiny pro integraci a migraci a, a, a vyhošťování proběhne 13. a 14. září. A hned potom vám předložíme další informace, uvidíte, jak vypadá situace v radě. Děkuji mnohokrát za slovo. Dobrá, děkuji. Nyní je prostor k diskusi. Nejprve pan Koferaty který byl zapojen do procesu pozměňovacích návrhů. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji také panu Moraješovi v první řadě. A děkuji samozřejmě také všem ostatním stínovým zpravodajům. Děkuji všem z, té, z tohoto výboru, stejně tak jako z jiných výborů a stejně tak děkuji paní Papadopolu. Jak již bylo řečeno, tak eh, tato práce byla opravdu velmi obtížná. Všichni víme, že se jedná o velmi citlivé téma, které nebylo regulované v minulosti a z toho důvodu začalo docházet eh, k situacím, ve kterých tito sezónní pracovníci opravdu velmi trpěli, docházelo k velkým anomálím, eh, to znamená k velmi jaksi nekorektnímu vztahu mezi těmito pracovníky a jejich zaměstnavateli. Několik velmi rychlých poznámek v souvislosti s tím, co zde zaznělo a poté samozřejmě budeme mít čas na to, abychom hovořili o tomto tématu více dopodrobna. Co se týče rozsahu působnosti, tak já sdílím ty obavy, o kterých hovořila komise, protože vypadá to tak, že co se týče toho prosazování nebo té aplikace, tak ta by se měla týkat v podstatě pouze těch pracovníků, kteří nejsou nebo nebydlí na území úrovni Evropské unie. Nicméně já si myslím, že přechodné opatření by bylo dobré hlavně pro tu první fázi, pro první fázi uplatňování této směrnice. To znamená, že lidé, kteří se již nacházejí na území Evropské unie, by mohli také využívat eh, těchto možností sezónních pracovníků. Protože pokud tady hovoříme o nějakém pravidle, takovéhoto charakteru, tak v podstatě hovoříme o regulování určité oblasti, která se nemůže opakovat neustále, protože pokud by k tomu tak bylo, tak by vlastně celá ta působnost eh, byla poškozována. Dále, druhé téma má co dočinění s definicí odvětví nebo těch sektorů. Já jsem přesvědčen o tom, že nejlepším nebo nejefektivnějším řešením by byla velmi striktní, velmi přísná definice. A poté bychom členským státům dali pravomoci, aby využili určité flexibility. A pokud bychom přidávali další odvětví, tak eh, to by samozřejmě vždy muselo projít tím schvalovacím legislativním procesem. Ale je velmi důležité, aby sociální partneři se také účastnili tohoto flexibilního postupu. To znamená, že musíme tady zajistit jaksi spravedlivé, spravedlivou vyváženou účast. To znamená, že eh, členové odboru nebo zástupci zaměstnavatelů musí stejným způsobem být schopni ovlivňovat vypracovávání národní legislativy tak, abychom opravdu eh, zajistili co nejlepší provádění. Já samozřejmě chápu, že to není jednoduché eh, najít nějaký způsob tak, aby ten text byl opravdu co nejvyváženější, protože situace v jednotlivých členských státech je velmi rozdílná. Ne vždy je možné najít nějakou opravdu homogenní vyváženost. Nicméně já si myslím, že pokud bychom měli opravdu velmi striktní definici a poté dali členským státům eh, určitou flexibilitu při jejich vyjednávání se sociálními partnery, tak já si myslím, že že to by bylo opravdu nejinteligentnější řešení. A co se týče doby toho pobytu, to je opět eh, téma výboru Libel a my jsme se tím zabývali také. Co se týče těch šest měsíců, myslím si, že to je adekvátní řešení, ale vždy, když tady budeme hovořit o období 12 měsíců, to znamená v rámci 12 měsících, kdo chce 9 eh, měsíců, tak to chce proto, že v některých případech vědomně či nevědomně se v podstatě eh, oddaluje od samotné podstaty tohoto, eh, tohoto pravidla, protože tady hovoříme o sezónní práci. To znamená, když hovoříme o sezónní práci, tak hovoříme o těch 12 eh, měsících. Nebo když například hovoříme o těch turistických, o, o zemědělství nebo o odvětví, odvětví eh, cestovního ruchu, tak to máte vždy opravdu ovlivněno sezónami. Například, když dochází ke sklidním, tak, sklizním, tak sklizně samozřejmě vždy se odehrávají v přibližně tu stejnou dobu. Co se týče ale například toho cestovního eh, ruchu, tak tady bychom vlastně mohli eh, hovořit o Eh, období, které se překrývá s, tím kalendá- s dvěma kalendářními roky. To znamená, že můžeme hovořit o 12 měsících anebo o těch 6 měsících, tak jak již bylo řečeno. A já si myslím, že ten konsenzus, který, kterého jsme tu dosáhli, bude asi nejlepší. To znamená, že to, co řekla komise, s tím můžeme souhlasit, ale chci říci, že nám všem jde o to najít opravdu to nejlepší řešení a já vám velmi děkuji vš. Paní Papadopoulou. Děkuji, děkuji pane předsedo. Musím říci, že tady jde opravdu o velmi citlivé téma. Musíme najít nějaké vyvážené řešení, tak abychom došli ke konsenzu. Eh, samozřejmě, teď se nacházíme ve fázi debaty a já zde zastupuji eh, komisi FEM, tak eh, chci tady předložit některé závěry našeho výboru. My sdílíme všechny obavy, které zde zazněly, nebo které zmínil pan Moráješ, nebo také pan Koferaty. A musíme také zohlednit to, že sezónní práce představují strukturální potřebu pro všechny členské státy. Některá odvětví, jak se jich jsou namířena nebo potřebují hlavní eh, ženskou pracovní sílu, ale velmi často dochází právě k vykořišťování těchto pracovnic, hlavně co se týče výše jejich odměn anebo ubytování. Domy, ve kterých jsou ubytovávány, tak to nejsou opravdu opravdu ty nejlepší domy. A poté tyto ženy čelí různým jiným problémům, protože tato práce eh, je může zastihnout například eh, v období, kdy jsou těhotné, anebo kdy se musí nějakým intenzivním způsobem věnovat svým dětem. Také neustále čelí sexuálnímu obtěžování. A já jako zástupkyně našeho výboru, chci říci, že si myslíme, že tyto problémy je třeba opravdu zohlednit a to zcela jasně. Ve chvíli, kdy hovoříme o dosahu nebo když hovoříme o informovanosti pro tyto pracovníky, tak my si myslíme, že zcela zásadní právě je informace, informování, protože velká část těchto pracovnic je negramotná a proto my musíme zajistit, aby, měla, aby měly všechny tyto ženy eh, dobrý přístup k informacím informacím, aby také existoval dobrý kontrolní systém, aby také existovaly inspekce, aby ty, všechny tyto nástroje byly co nejefektivnější, nejvýkonnější, aby došlo jaksi k odsouzení těch nesprávných nebo nelegálních praktik, protože velmi mnoho žen čelí vykořišťování, ale bojí se o tom informovat. A ve chvíli, kdy budeme vědět, že tato, tyto žaloby, nebo když vysvětlíme ženám, jak na tyto praktiky upozornit, tak to bude samozřejmě lepší. Pan Papa Nikolau. Eh, Děkuji, pane předsedo, budu mluvit řecky, aby mohl rychleji a přesněji první řadě děkuji panu zpravodaji, panu Moarešovi a děkuji za tuto velmi konstruktivní spolupráci, které jsem se těšil po celou dobu. Děkuji také panu Koferatimu za jeho příspěvek a také děkuji za všechno, co nám zde sdělil. Myslím si, že o tomto tématu jsme se eh, bavili již velmi obšírně na našich předcházejících zasedáních. A v první řadě chci říci, že my naš, jaksi v naší frakci jsme se velmi dobře nebo jasně shodli na tom, jakým směrem chceme e, dále pokračovat. Víme, že situace sezónních pracovníků je téma velmi citlivé. Je to téma, které si vyžaduje naš, náš jasný zásah, naší jasnou intervenci, protože víme, že dochází k vykořišťování sezónních pracovníků a my se musíme e, nějakým způsobem poprat eh, s tímto vykořišťováním a musíme tak učinit v rámci vyváženého rámce, tak abychom byli schopni chránit tyto osoby a chceme, aby tento rámec byl prováděn a prosazován ve všech členských státech. A to znamená, že my to, co chceme, je to, aby nedocházelo ke zneužívání těchto pravidel v budoucnosti. A proto samozřejmě budeme chtít dále spolupracovat a souhlasíme s tím, co říká komise. Co se týče této směrnice, tak chceme, aby se týkala opravdu pouze občanů třetích států, kteří žijí mimo Evropskou unii a kteří jezdí do Evropské unie za prací a poté se do svých rodných zemích vrací. To znamená, že eh, to, co tady bylo zmíněno o osobách, které již žijí na území Evropské unie, kteří mají zde legální pobyt, tak tady si myslíme, že ta situace je jiná. Eh, kromě toho samozřejmě všichni víme, že se eh, nacházíme v hospodářské krizi, že tyto osoby chtějí pracovat. Tomu my samozřejmě rozumíme, ale myslím si, že je třeba vyjasnit následující. Lidé, kteří legálně pobývají na území Evropské unie, tak to jsou lidé, kteří již žijí v určitém právním rámci. To znamená, že lidé, kteří mají přechodné povolení pobytu v rámci Schengenu na více jak tři měsíce, tak pokud my bychom chtěli chránit právě tyto osoby, tak musíme se odvolat na šengenský systém. To znamená, že pokud lidé, pokud jde o lidi, kteří žijí již delší dobu, dobu na území Schengenu, tak mají své možnosti, mají také své cesty, jak pracovat na území Evropské unie nebo mimo. Například, co se týče žadatelů o azyl, já si pamatuji, že před začátkem léta jsme hovořili o přijímání žadatelů o azyl. Hovořili jsme o azylových eh, mm, otázkách. Co se týče žadatelů o azyl, tak tady ty problémy problémy neznají svých eh, hranic, takže nemíchíme tady eh, tyto věci. To znamená, že ve chvíli, kdy se budeme zaměřovat na tuto skupinu lidí, tak se prosím vás zaměříme pouze na tuto skupinu lidí. Ve chvíli, kdy budeme hovořit o žadatelích o azyl, tak hovoříme pouze o žadatelích o azyl a nemíchejme tyto dvě skupiny. Pokud budeme zastávat takovýto přístup, tak je to z toho důvodu, že jsme se tímto tématem zabývali opravdu velmi podrobně, opravdu velmi pečlivě. A pokud bychom chtěli tady do této směrnice zapracovat i jiné věci, museli bychom změnit již velké množství již existujících a platných zákonů a Tady opravdu si uvědomíme, že hovoříme o sezónní práci. To znamená, že musíme upřednostnit osoby, které žijí v Evropské unii a to na základě eh, platného povolení. A to o tom hovořím také v jednom eh, ze svých pozměňovacích návrhů. O tom nikdo nepochybuje. Ale já se ptám, osoba, která přijela nelegálním způsobem do Evropské unie, pokud my jí dáme možnost, aby přijela do Evropské unie, aby zde mohla pracovat a poté se vrátit do své země, tak co si myslíte, zůstane tady anebo se vrátí do své země? Tato osoba se rozhodla, že přijde do Evropské unie a proto já si myslím, že tady my v podstatě vysíláme takové poselství všem, lidem, kteří obchodují s lidmi nebo převádějí lidi přes hranice. A všechny, všechna tyto poselství, všechny tyto zprávy jsou zcela zásadní, hlavně když si uvědomíte, co se v tuto chvíli děje například v arabských zemích, co se děje právě v tuto chvíli v Sýrii. Tak jaké poselství my vysíláme právě těmto lidem? My moc dobře víme, že tyto sítě jsou již hojně využívány a byly využívány proto, aby v podstatě se i e, vysmívali těm již Eh, existujícím zákonům, eh, které jsme my přijali. To znamená, že oni to pojmou tak, jako že mohou přijet za jakýchkoliv podmínek. To znamená, že tady my se dostáváme do rizika, že ta situace začne být nekontrolovatelná, protože tady hovoříme opravdu o neuvěřitelně velkém množství lidí. Tady hovoříme v podstatě o otevřeném okně, kterým k nám může přijít spousta dalších nových problémů. E, tím zase dáváme nové možnosti všem těmto nelegálním převaděčským a obchodnickým sítím. A na závěr bych rád řekl, že naše pozměňovací návrhy si stanovily svůj cíl a tímto cílem je ochrana sezónních pracovníků. My tomuto problému rozumíme a my chceme vytvořit rámec, který bude atraktivní, stejně tak, jak o tom hovořila správně Evropská komise. Chceme vytvořit rámec, který bude atraktivní pro členské státy. My jsme vám samozřejmě k dispozici, pane zpravodaji, v průběhu příštího týdne. My příští týdne, týden se také budeme účastnit jednání, které jsme se naplánovali a jsem si jistý, že dojdeme k, nějaké, k nějaké schodě. Děkuji voorzitter. Laten we nog even teruggaan naar de reden waarom we zoeken. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ještě jednou eh, ráda vrátila k té otázce, proč chceme vůbec regulovat tuto oblast sezónních pracovníků. Podle našeho názoru si myslíme, že tato oblast opravdu musí být nějakým způsobem regulována. V tuto chvíli pracovní podmínky pro tyto lidi, kteří jsou zde částečně i nelegálně, jsou opravdu velmi špatné a tomu my musíme zabránit ve chvíli, kdy chceme být kontinentem, který je otevřený novým pracovníkům i pracovníkům, kteří nemají žádnou kvalifikaci nebo velmi nízkou kvalifikaci, tak musíme zajistit určité pracovní podmínky, protože existují lidé, kteří tuto práci chtějí vykonávat a my musíme zajistit, aby ji mohli vykonávat v důstojných podmínkách. A my to musíme tedy e, nějakým způsobem kontrolovat, e, regulovat. A my jsme proto také předložili pozměňovací eh, návrh, který se týká inspekcí na místě, na samotném pracovním místě, což je něco, co doposavat v této, eh, v tom, v této směrnici chybělo. Eh, některé státy zavírají oči před tím, co se děje je to tak velmi často právě eh, v zemědělství a nebo v zahradnictví. A pokud by tomu tak bylo i nadále, no tak to samozřejmě nevyřešíme, protože někdo hovoří, že tady tímto způsobem se v podstatě otevíráme nelegální migraci. Eh, víte, já bych docela byla ráda, kdyby k tomu docházelo, kdyby lidé, kteří chtějí pracovat, tak aby zde pracovali v podstatě eh, legálně, aby se ta jejich práce z legalizovala. Protože vy si představte někoho nelegálního, kdo se přihlásil o tuto legální práci a ve chvíli, kdy on se oficiálně přihlásil, tak my víme, kde on bydlí, eh, jakou má rodinu a Eh, my potom také budeme moci zajistit, že se tento zaměstnanec nebo pracovník zase vrátí do své původní země, ale to pouze ve chvíli, kdy budeme mít dobře, dobře fungující kontrolní systémy, protože samozřejmě ve chvíli, kdy zaměstnavatel řekne, že on to udělá sám, že on se o to postará, no tak k tomu samozřejmě nikdy eh, nedojde. Takže tady v podstatě eh, bude taková ta otevřená díra pro nelegální migraci. Ale za to si budeme moci sami. Já sama bych byla velmi ráda, kdyby existovala tam možnost zlegalizovat práci nelegálních eh, migrantů. Nicméně mám takový, eh, takové tušení, že to bude trvat ještě dlouho, než se nám to podaří zajistit. My potřebujeme systém, v rámci něhož na území, na území Evropské unie docházelo stále jaksi ke snižující se poptávce nelegálních eh, pracovníků. To znamená, aby práce byla legální a abychom my eh, nabídli lidem také eh, důstojný život. A to je v každém případě první krok. První krok ke správnému regulování pracovní migrace. Protože Spousta eh, pracovníků není pouze sezónních, my nicméně potřebujeme i tyto pracovníků a je důležité si to uvědomit. Je dobré si připomenout, že eh, už se nás tady sešlo hodně, eh, lidé přišli na hlasování plánované na 10.45, ale mám ještě pár jmén na seznamu. Prosím vás o maximální stručnost, abychom mohli přistoupit k hlasování kvůli těm, kdo mají ještě jiné paralelní pracovní závazky. Paní Ernst, prosím. Děkuji, pane předsedo. Co se týče sezónní práce, Eh, tak to je velmi složité. Sezonní práce tady v podstatě byla na začátku a my jsme o ní věděli a teď hovoříme ale o eh, nutnosti tuto práci regulovat, protože právě u sezónních pracovníků dochází opravdu k neuvěřitelnému vykořišťování. Eh, dochází samozřejmě k dumpingu, dochází i k novodobému otroctví a to je ta současná situace, ve které se nacházíme a my si musíme musíme uvědomit, co je pro nás důležité, protože já si myslím, že cirkulační migrace je něco, co prostě nemůže existovat. My se o této koncepci eh, můžeme bavit, jak dlouho budeme chtít, ale prostě to nebude fungovat. Cirkulační migrace neexistuje jenom v naprosto nejmenším počtu případů, to bude moci tak fungovat. To znamená, ve chvíli, kdy hovoříme o sezónních pracovnících, tak co vlastně tady chceme? Protože my jsme tady hovořili o těch eh, lidech, kteří již eh, žijí na území Evropské unie, mají jiné možnosti, ale to není pravda. Například v Německu eh, máme spoustu lidí, které v podstatě určitým způsobem trpíme, neodsunujeme, ale v podstatě nemají vůbec žádnou možnost najít si nějakou důstojnou práci. A ta situace je podle mě stejná i v jiných členských státech. A toto je opravdu velká část lidí, kteří již pobývají na území e, Německa. A já se ptám, nebylo by rozumné, nebylo by rozumné, kdybychom zohlednili také výsostné území Evropské unie a zahrnout ty lidi, kteří již na území EU pobývají, také do této směrnice? To znamená, tak abychom tady hovořili i o lidech, o mno, velkém množství lidí, kteří z právních e, důvodů nebo e, jak si kvůli právním rámci, ve kterém se nacházejí, tak činit nemohou. Takže já si myslím, že to bychom si měli v každém případě ještě jednou promyslet. Další bod. Pro nás je opravdu velmi důležité, aby pracovní podmínky byly velmi jasně definovány a aby e, opravdu byly tady dodržovány důležité věci, jako aby byl zohledněn také článek 153 odstavec 1 2, který se týká právě eh, pracovních podmínek. Jde tady i o, eh, o jaksi kritéria, kritéria, která stanovila Mezinárodní organizace práce. A tady jde opravdu o ty základní věci, o pracovní podmínky, které musí eh, být dodržovány. Například eh, si myslím, že by měla být dodržována i umluva o gastarbeiterech. To znamená, že tady si musíme v podstatě to promyslet tak, aby nedocházelo k diskriminaci jednoduše. Samozřejmě, že to není jednoduché. Samozřejmě není jednoduché vymyslet tady v tuto chvíli nějakou formulaci, ale nicméně jsou to aspekty, které musíme zohlednit. Co to je sezónní práce? Já jsem byla u Balckého moře, eh, byla jsem tam eh, na prázdninách teď a tam mi bylo řečeno, že samozřejmě, že i u Balckého eh, moře je jaro, leto, podzim, zima, to znamená, co je sezóna tady například e, u Balckého moře, jak dlouho trvá sezóna nebo jaká sezóna a kde. Já v tom pořád ještě nemám jasno. E, myslím si, že možná, že by to bylo ještě rozumné se nad tím zamyslet. Já bych se ještě velmi ráda sešla se stínovými zpravodaji a se zpravodajem, abychom e, si toto ještě vyjasnili, protože já si myslím, že tady ta definice je velmi nejasná. Co je pro nás velmi důležité, jsou také velmi striktní přístupy přísné požadavky na zaměstnavatele. Ano, já vím, musím končit, ale já si myslím, že tady musí existovat opravdu velmi přísné eh, požadavky, o kterých hovoříme v našich eh, pozměňovacích eh, návrzích. Například jde o postihy pro zaměstnavatele, kteří dovolili černou práci a tak dále. To znamená, že musíme si uvědomit, že právě role zaměstnavatelů je zcela rozhodující. Thank you, thank you. Takže um, obávám se, že musíme přesunout hlasování na 11, přesně 11.00, to znamená o 15 hodin uh, to bude spožděno. Mám ještě tři řečníky na seznamu, poprosím vás, abyste se každý přidržel jedné minuty, tak abychom mohli diskusi dokončit a vyslechnout si ještě zpravodaje pana Moraese. Nyní pan Mulder, prosím, na jednu minutu. Výborně, pane předsedo, ale možná jste to mohl zavést to pravidlo hned na začátku pro každého, než závěru. Já si cením eh, snah obou eh, koordinátorů eh, a snahu o dosažení co možná nejširšího koncenzu, co možná největšího počtu společných jmenovatelů v této skupině já si myslím, že bychom se, pokud o rozsah působnosti, si měli přidržet skutečně zemědělství, eh, zahradnictví a eh, cestovního ruchu. Sociální partneři by měli být konzultováni, ale neměli, nemělo by jim příslušet finální rozhodnutí. S tím souhlasím s panem Moresem. Eh, jsem pro jsem pro potírání nerovnosti v Evropě a neměli bychom dávat eh, šance nelegálním přestěhovalcům, to by nebyl správný signál. Eh, bydlení by se mělo upravovat eh, stejnými normami všude v Evropě, to si myslím, že je samozřejmé. Smlouva by měla zahrnovat také náklady na návrat do země původu a také jsem pro to omezení na šest měsíců na jednu zemi. Tak to jsem se vešel do jedné minuty, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane Muldere. Opravdu jste nám pomohl. Víte, že se vždy snažím být pružný jako předseda, ale ale eh, když uvaluji přísné časové lhuty, tak eh, musím říct, že jsem tady mm, opakovaně apeloval na kolegy, aby uplatňovali disciplínu lidé vždy překračují svůj čas. Tak není pan Pirker, prosím. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že je to velmi citlivé téma, když hovoříme o sezónní práci. My samozřejmě víme, že eh, musíme zohledňovat eh, různé požadavky, to znamená zájmy společ, eh, společností firm, ale také zájmy pracovníků. Je to velmi komplexní. To, co já bych velmi nerad viděl, by bylo to, abych, kdybychom tady v podstatě nedělali ten jasný rozdíl. Protože tady hovoříme o směrnici, která se zabývá sezónní sezónní prací. Tady nehovoříme o žadatelích eh, o azyl, nehovoříme o legalizaci nelegálních migrantů nebo o spoustě dalších aspektů, které by se tady mohly ještě přimíchat. Jde tady o zaměstnání sezónních pracovníků a tady je důležité jasně definovat, o co, o co tady jde. Tři připomínky. První připomínka doba. Já si myslím, že jde o to, abychom opravdu byli flexibilní a také vnímali tu skutečnost takovou, jaká je. Takže ve chvíli, kdy existuje nějaká práce, která eh, jaksi eh, přesahuje, dejme tomu tu zimní sezonu nebo letní sezonu, já si myslím, že tady nemůžeme hovořit o kalendářním roce, musíme tady hovořit o období, které trvá 12, let, 12 eh, měsíců. Pardon. To znamená, že je třeba tady opravdu zohledňovat eh, požadavky nebo zájmy členských států. Druhá připomínka Eh, nepřijetí žádosti ze strany členského státu. I tady si myslím, že bychom měli být co nejflexibilnější. Až opravdu při opakovaném porušení národního zákona by mělo eh, dojít k zamítnutí žádosti. Ve chvíli, kdy k tomu porušení došlo jen jednou, tam bychom měli být flexibilní. Za třetí, Eh, možnost prodloužit si pracovní smlouvu nebo změnit zaměstnavatele. Protože eh, teď si představte, že někdo, eh, nebo někdo takový jako hotelier, hotelier, který někoho hledá, tak hledá někoho, kdo mu samozřejmě bude k dispozici a ve chvíli, kdyby zaměstnavatel, například hotelier, porušil eh, práva tohoto pracovníka, tak v tuto chvíli by ten pracovník měl samozřejmě mít to právo změnit eh, zaměstnavatele. Ale nemělo by samozřejmě docházet k tomu, že někdo eh, přijme práci u někoho a za 14 dnů řekne, že našel práci někde, kde je to daleko lepší. Takže tady musí existovat nějaké omezení, eh, které bude zohledňovat požadavky obou stran. To je to, co jsem chtěl říci. Děkuji, pan Bronx. Děkuji. Když se zaměstnávají sezónní zaměstnanci, tak jak často jste stalé, že inzeráty na ta místa se vydávají přímo na místě? Následně by bylo velice divné, kdyby se zaměstnávali lidé ze třetího státu, kdyby někdo na místě byl nezaměstnaný a byl na podpoře. V Rozánu jsme zjistili, že sezónní pracovníci byli v otřesných podmínkách zaměstnávání za téměř žádné peníze, ale také jsme se setkali s místními nezaměstnanými, kteří také dostávali méně než minimální mzdu, byť dostávali tedy trochu více než ti lidé ze třetí eh, rozvojové země. Proč tomu tak bylo? No, protože zaměstnavatelé raději pracovali s lidmi ze třetích zemí, protože se jednodušeji vykořistovali. Problém je, že většina zaměstnavatelů se nedívá na lidi jako na lidské osobnosti, ale v podstatě jako na spotřební zboží. A sezónní práce to jenom podporuje. Kolik sezónních pracovníků po tom sezónním zaměstnání v těch zemích zůstává? Sezónní práce možná je pouze prostředkem k posílení nelegální migrace. Děkuji. Dobrá, děkuji. Dám slovo zpátky panu zpravodaji ještě předtím, než budeme hlasovat. Pane předsedo, já to nechci protahovat, jenom jsem chtěl, aby bylo jasné, že stínoví zpravodajové pochopili tento návrh. Jsem velice rád, že se k tomu postavili jasně Eh, byť někdy důrazně. Následně já tedy mám trochu lepší pozici, vím, kde eh, vidí problém. Příští středu se znova setkáme, takže nechci eh, protahovat toto hlasování. Chtěl bych jim jenom poděkovat a poděkovat také 20 dalším poslancům a poslankyním za pozněcí návrhy a za jejich zájem o tento návrh. Chci také poděkovat panu Koferatovi a paní Paparopolu za jejich stanovisko. Zatím jsem to neudělal, takže tak učiním nyní. To je všechno, děkuji. Děkuji, pane Moresi. Eh, děkuji za vaši stručnost. Můžeme tady nyní přistoupit eh, k již ohlášenému hlasování. Jde o rozpočet na rok 2012. Máme eh, návrh hlasovacího seznamu. Eh, od paní zpravodajky Francesky Keller. Chcete nám eh, uvést téma, nebo se pustíme rovnou do hlasování? Ne, ne, téma nechci uvádět, eh, rozpočet to je jasné. Jenom chci upozornit na drobnou chybičku na hlasovacím seznamu. podíváte se na stranu 3, Pět, šest, čtyři, šest a pět, šest, čtyřicet sedm jsou totožné poznací návrhy a tam je tam má být za stanovisko zpravodajky mínus, nikoli plus. Tak na to bych chtěla upozornit. U poznacích návrhů číslo 5646 a 5647 je mínus, nikoli plus, jakožto postoj zpravodajky. Vaše stanovisko samozřejmě neznám, ale moje je toto. Okay. Okay, and Mrs. Mrs. Ano, a paní uh, Gomeš, pokud pokud vím, Gans je připravena stáhnout poznací návrh. Eh, ano, chci říci, že eh, číslo 5674 není dostatečně dopracován, budeme to muset předložit až příští rok, takže to stahuji. Je to poznací návrh číslo 5674. Je to na straně 6. Děkuji. Dobrá, takže můžeme začít. Doufám, že všichni mají nachystány eh, hlasovací karty, že je máte vloženy do zařízení. OK, Then we are getting started. Pustme se tedy do hlasování. Nejprve poznací návrh číslo 5600. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále 5601, e, 5627, totožné návrhy, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. E, číslo 5628, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 5600 602 a 5629 totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 5630. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 5631. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 5603. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 5632. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme si. Ověříme si tento návrh. Hlasujeme o Hlasujeme nyní, pro, promiňte, hlasujte. Eh, má karta nefunguje. Už je to dobré? Funguje to? 22 pro, 16 proti. Kdo byl proti ještě? Přesedněte si. Takže 22 ku 17 to je stále... Vám to také nefunguje? Ne, to zařízení nefunguje, pane předsedo. Takže 19 proti a vy, paní Ernstová? Takže stále je to 22 ku 19. Zopakujeme hlasování? Dobrá. Ne, já myslím, že už eh, je to jasné. 29 ku 19. Takže je to stále ještě přijato. Není číslo 5633. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 5634. Chcete to ověřit? Takže ověřujeme číslo 5633. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 26 proti, 16 pro, zamítnuto. Nyní číslo 5634, kdo je pro? Ne, to odpadá. Číslo 32 bylo přijato, ano. 32 byla přijata. Je to v pořádku tedy. Takže číslo 5635. Ne, pardon, omlouvám se. 5604 neodpadá, protože předchozí návrh byl zamítnut, takže číslo 5604, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 5635, kdo je pro? Proti? Myslím, že to bylo zamítnuto. Ověříme, dobrá. Ověřujeme si 35. 5635, hlasujte, prosím. Není konec hlasování. 24 na 20 přijato, ano. Není číslo 5636, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 5605. Ne, to odpadá. Číslo 5606. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověřme si to. Číslo 5606. Hlasujte, prosím. Není konec hlasování. 22 na 22 takže zamítnuto. Číslo 5637. Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Další návrh odpadá, takže číslo 5639 a 40 jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Číslo 5607. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo zamítnuto. Nyní čísla 5641 a 2. Opět totožné návrhy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní číslo 5608. Zde je dílčí hlasování, nejprve první část, kdo je pro? proti, zdrželi se, ověřme se to. Ověřujeme se první část čísla 5608. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. 26 na 18 přijato. Nyní druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní číslo 5643. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 5609, kdo je pro? Eh, zdrželi se zamítnuto. Číslo 5644, kdo je pro? Proti, zdrželi se, myslím, že to bylo zamítnuto. Číslo 5645, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní číslo 5647 a, 6 e, a 7, totožné, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Chcete se to ověřit? Dobrá. Ověřujeme se tyto dva totožné návrhy. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. 23 ku 21. Přijato. Přijato. Nyní poznací návrh číslo 5648. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 5610. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 5649. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 5611. Eh, číslo 5600. Nyní jdeme na jedenáctku? Ne. To bylo přijato, odpadá, odpadá eh, nyní číslo 5651. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 5653, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 5654, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. E, číslo 13, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Ověřme si to, ověřme si 13. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 20 ku 25 zamítnuto. Nyní číslo 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní další odpadá, stažen. Takže číslo 5660. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 61. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo přijato. Ano, přijato. Číslo 63, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 64, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 66. A hlasujeme o remarks, o poznámkách. Takže hlasujeme o poznámkách 65. Pan, pan Molder, jeho návrh. Kdo je pro? Proti? Hlasujeme o 65. Je to návrh pana Muldera. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále číslo 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi jste? Přijato? Ověřme si sedmnáctkou tedy. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 27, ano. Přijato. 18, kdo je pro, proti, zdrželi jste přijato. 19, kdo je pro, pro, pro proti, zdrželi se přijato. Číslo 20, proti, zdrželi se přijato. Číslo 21, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Opět číslo 67, kdo je pro? Eh, pardon, 22. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Číslo 67, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní dva totožné návrhy číslo 23 a 68, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Další dva totožné 24 a 69, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Nyní číslo 70, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Číslo 71, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Číslo 72, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 26, tak kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 73, kdo je pro, chcete to ověřit? Dobrá, takže ověřujeme číslo 26, hlasujte prosím. 26. Konec hlasování. 27 k 18 přijato. A nyní číslo 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska. je ta poslední věc, eh, poznací číslo 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ne? Ověříme? Dobrá. Ověřujeme číslo 2. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 22 k 21 přijato. Nyní Poznací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Číslo 7. 6. Si chcete ověřit? Chce se někdo ověřit šestku? Dobrá, Ověřujeme pozměňovací návrh číslo 6. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 30 ku 14, ano, přijato. Není poznací návrh číslo 7. Kdo je pro? Proti? Tentokrát to není jasné. Ověřme si sedmičku. Hlasujte, prosím. Konec hlasování 22 ku 22 je zamítnuto. Poznací návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Nyní kompromisní poznací návrh ve dvou částech. Dělčí hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní poznací návrh číslo 9 eh, odpadá, takže desítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověřme si desítku. Ověřujeme poznací návrh číslo 10. Hlasujte, prosím. Uzavírám hlasování. 26 ku 18 přijato. Nyní poznací návrh číslo 11 s ústní změnou. Ano, takže 11. kdo je pro? Proti? Zdrželi jste? Ověřme si jedenáctku. Hlasujte, prosím. Nyní konec hlasování. 25 ku 20 je přijato. Číslo 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, myslím, že to bylo zamítnuto. Ověřme, dobrá, ověřujeme dvanáctku. Hlasujte, prosím. Dvacet tři ku jedna dvaceti přijato ale nehlásíte se dostatečně. Není to zřejmé zde od předsednického stolu. Takže přijato. Není číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi jste? Není zamítnuto. Předpokládám, opět ověříme. 13. ověříme. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 16 ku 29 zamítnuto. A nyní poznací návrh číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní hlasujeme o textu v takto pozměněné podobě. Kdo je pro? Respektive hlasujeme elektronicky. Hlasujeme o textu v takto pozměněné podobě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Ano, 42 ku dvěma hlasům. To znamená, návrh poznacích návrhů k rozpočtu byl přijat. Blahopřejeme paní Keller k její práci. Děkuji vám všem. Now we turn back to Jacolino. Yeah. Is that right? Yeah. Turn back to Jacolino. Tak nyní jdeme zpátky k, ke zprávě pana Jakolína, tedy bod 5. Děkuji, milí poslanci a poslankyně, za účast při hlasování. Poprosím vás o pozornost, tak abychom nic nemuseli dále protahovat a hned se mohli pustit dále do práce. Čeká nás bod 5, tedy podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti. Už jsme hovořili o sezónních pracovnících, teď nás čeká další důležitá agenda patřící do migračního balíčku, tedy převody v rámci společnosti. Spravodajem je pan Salvatore Jakolino. Máme předloženo 251 pozměňovacích návrhů k návrhu zprávy. Vyslechneme si vystoupení komise a polského předsednictví. Nejprve ale pan zpravodaj. Sí, grazie, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Toto téma bylo předmětem několika setkání mezi stínovými zpravodaji. Já jsem se také setkal s předsednictvím i se zástupci komise. A kromě toho toto téma bylo předmětem rozpravy v našem výboru. Pane předsedo, já jsem již zmínil, že bylo předloženo více jak 250 pozměňovacích návrhů. To je také důkazem toho, že je to téma, které eh, vzbuzuje velký zájem všech politických frakcí, protože tady jde o podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti. To znamená, že je to součástí širšího balíčku týkajícího se migrace. Tady hovoříme ale o při přechodné migraci, která potřebuje být nějakým způsobem regulována. Protože tady hovoříme o vstupu do státu Evropské unie. A samozřejmě tento vstup může představovat také zásadní přidanou hodnotu pro firmu, která má své sídlo na území Evropské unie ale může mít také své pobočky ve třetích zemích. Já jsem se velmi pečlivě podíval na všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy a mám v tuto chvíli velmi málo času. Nicméně bych eh, rád zmínil některé zásadní body, které se týkají hlavně definicí. Samozřejmě, že neexistují pochybnosti o tom, že potřebujeme dojít ke schodě s výborem EMPL. Je tady paní Jakoncary, která je zpravodajkou eh, k tomuto tématu ve svém výboru. Článek 50 hovoří o spolupráci mezi našimi dvěma výbory a proto budeme muset najít nějaké průsečíky naší spole, spolupráce. Já jsem se tedy podíval na ty pozměňovací návrhy, které předložili poslanci a je jasné, že co se týče manažerů, tak tady budeme muset najít nějakou vhodnou definici. My jsme eh, navrhli řadu kritérií. Tady se hovoří o finančních zdrojích, ale také o lidských zdrojích. Paní Ankonc eh, předložila pozměňovací návrh v tomto smyslu a já se myslím, že pokud budeme vycházet z jejího pozměňovacího návrhu, tak jistě najdeme nějaký kompromis. Co se týče odborníků, tak tady máme několik příspěvků, se kterými souhlasím, eh, nesouhlasím se všemi. Například paní Sipel a paní Jakosary paní Kristensen a další zdůraznili řadu požadavků na přípravu, která je nutná pro provedení eh, všech těchto jaksi záležitostí ve chvíli, kdy hovoříme o převedení v rámci společnosti a o skupinách, které eh, sídlí na území Evropské unie nebo mimo. Eh, dále máme zde další pozměňovací návrh, který hovoří o nepřítomnosti nebo neexistenci konkrétní technické přípravy, takže s tím souhlasíme. My tady hovoříme o směrnici, která bude mít velmi důležitý dopad na pracovní trh a na produktivní život a z toho důvodu potřebujeme opravdu velmi jasnou normativní definici. Dále. Je pravdou, že budeme muset najít také některé definice, na kterých se shodneme se stínovými zpravodaji. Máme zde například stážisty s univerzitními diplomy a tak dále. Já si myslím, že musíme opravdu se snažit najít nějaké ty průsečíky a dohodnout se. Máme tu nějaké definice, které již existují v jiných směrnicích a které bychom mohli využít. A poté další velmi důležitý bod. Ten se týká doby práce nebo toho pracovního pobytu který eh, ten pracovník jak si již zažil předtím, než došlo k převedení. Někteří lidé hovoří o 12 měsících, někteří hovoří o 6. Já jsem na začátku eh, předkládal nebo navrhoval 6 měsíců, tak aby existovala nějaká profesní kontinuita. Nicméně to samozřejmě bude předmětem jednání se stínovými zpravodaji. A dále poté, eh, co se týče sjednocování rodin. Například pan Mulder předložil návrh, který, kterého si velmi vážím. Tady se hovoří jaksi o době, která, v rámci níž by měl být umožněn přístup na pracovní trh příbuzným tohoto daného člověka v rámci jedné skupiny. Takže to je v každém případě jaksi možnost, nicméně musíme zabránit diskriminaci dalších příbuzných. Co se týče odměn nebo výplaty, tak já jsem již zmiňoval, že musí existovat eh, koherentnost. To znamená, že musí být, respektovány nějak, musí být respektována základní pravidla, která platí ve státě, ve kterém tento pracovník pracuje. A pokud máme co dočinění s osobou, která přišla ze třetí země, například z Afriky, ze severní Afriky, tak pokud tato osoba bude pracovat ve firmě v Řecku nebo kdekoliv jinde, třeba v Itálii, tak ta situace je samozřejmě odlišná, protože platné zákony v každé zemi jsou jiné protože některé zákony jsou přísnější, některé jsou méně přísné. Ale hovořit nebo začlenovat sem nová ustanovení, to by si myslím, to by možná mohlo opravdu ohrozit eh, tu, tento návrh jako eh, celek. Samozřejmě zákony, které jsou platné v tom jednom státě, by měly být dodržovány předtím, než tedy bude přijato finální rozhodnutí v tom druhém státě. Nicméně na to se samozřejmě můžeme podívat ve chvíli, kdy budeme hovořit o rozsahu působnosti této eh, směrnice. Já sdílím ten stejný názor s těmi lidmi, kteří hovoří o době stáží, e, to znamená, že ty stáže by v podstatě neměly být součástí této směrnice. Poté se hovoří také o vyčlenění některých odvětví, jako například stavebnictví. Tak e, my jsme nedávno hovořili se zástupci odborů a Eh, učinili jsme to eh, samozřejmě před letní pauzou a i tady existují již, nebo jsme zaznamenali určitá znamení v tomto smyslu. Ale jak si vyčlenit nebo zcela vyškrtnout z této směrnice eh, odvětví stavebnictví, to si myslím, že by nebyl úplně nejlepší nápad, protože tady hovoříme o velmi rozsáhlé směrnici, hovoříme o mladých eh, migrantech, eh, kteří by mohli přispět eh, naší ekonomice. Hovoříme o lidech, kteří mohou být zaměstnáni v nadnárodních korporacích, které pracují na území Evropské unie nebo mimo. Já se samozřejmě těším, nebo jsem rád, že si budu moci vyslechnout na názor eh, Evropské rady. A samozřejmě eh, kdykoliv si rád také vyslechnu zástupce Evropské komise. A samozřejmě také se těším na výměnu názorů se stínovými zpravodaji. Myslím si, že se nad, tímto, na touto otázku musíme zamýšlet všichni dohromady, musíme vytvořit nějaké návrhy a budeme doufat v to, že dojdeme k nějaké schodě a k finálnímu rozhodnutí. Díky. Been... Také děkuji. Musím říci, že se nám táhne od samého rána spoždění a stále máme ještě o 12 hodin mít zasedání koordinátorů. Předpokládám, že to budeme muset kapánek odsunout, ale jenom jsem chtěl už teď oznámit, že bychom se měli ze všech sil snažit o to, abychom dodrželi časový rozvrh, protože po obědě nás čeká další zasedání. Takže teď dám slovo komisi a radě, jejich zástupce máme tady. Paní Dančnit vystoupí za komisi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, velice stručně, že nemáme moc času. Takže nebudu jmenovat jednotlivé body jako u sezónních pracovníků. Především chci poděkovat panu zpravodaji a paní Koncary za spolupráci. Jako u sezónních pracovníků i tady vidíme z počtu pozněvacích návrhů, že je to citlivá otázka, že je potřeba snažit se o vyrovnanost textu. Myslím si, že nejdůležitější části budou definice, takže já nechci procházet jednotlivými podrobnostmi týkající se definic eh, specialistů a vedoucích pracovníků, ale pokud budete k dispozici, tak pokud budete chtít, tak budeme k dispozici bilaterálně. Děkuji. Také děkuji a nyní dávám slovo zástup zástupkyni polského předsednictví. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jako Evropská komise my bychom chtěli velmi poděkovat především panu poslanci Jakolinovi za stávající kontakty týkající se této agendy. Jako u sezónních pracovníků i tato směrnice bude projednávána v migrační skupině 13. a 14. září a hned po tomto zasedání vás budeme informovat o tom, jak v tuto chvíli vypadá situace v radě. Děkuji. Děkuji. A nyní Liza Jakoncary, která byla spravodajkou výboru pro zaměstnanost, která je, který je součástí této zprávy. Velmi krátce, pane předsedo. Výbor EMPL se tímto tématem zabýval, předložil 160 pozměňovacích návrhů. Jde o velmi zajímavá témata. Například se v těchto návrzích zmiňuje požadavek který vlastně by měl zajistit, aby byli upřednostňováni občané, těch států, ve kterých se pracovník uchází o práci. E, nicméně v podstatě mohu říci, že jaksi naše názory nejsou v zásadě rozdílné, sdílíme ty stejné názory. Eh, hovořili jsme v našich pozměňovacích návrzích také o odborných pracovnících či o vedoucích pracovnících. Dále jsme hovořili o stážistech. To by samozřejmě mohl být také problematický bod. Nicméně já si myslím, že tady jsme určitě našli správné řešení. Eh, má frakce také zastává ten názor, že je velmi důležité, zohlednit článek 14, ve kterém se hovoří o právech. Je velmi důležité, aby tady docházelo k rovnoprávnému zacházení, co se týče například eh, výše mzdy, co se týče zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení, pracovních podmínek také v souvislosti s jaksi s převedením eh, práv na eh, důchodové zajištění. O tom jsme již hovořili, tady jsme došli ke schodě, také v souvislosti s takzvaným single permit. O tom budeme jistě hovořit i na dalším zasedání. zástupci mé frakce zastávají ten názor, že tito vyslaní pracovníci by měli být vnímáni jako opravdu jedna konkrétní kategorie pracovníků a je zcela rozhodující nebo zcela zásadní, aby tady existovaly dvě cesty na pracovním trhu, protože doposavat to vždy představovalo problém. A to se musí vždy zohledňovat, nebo mělo by se zohledňovat v budoucnosti. A to znamená, co se týče například stavebnictví, tak tady je jasné, že musíme být velmi opatrní a neměli bychom se tady zabývat příliš mnoha problémy. Já děkuji za příspěvek a těším se na názor komise. Děkuji, někdo chce vystoupit. Začne pan Pirkr. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád pogratuloval panu Jakolínovi, protože si myslím, že se mu podařilo zůstat velmi, velmi precizním a velmi pragmatickým a myslím si, že zde zapracoval velmi dobře ty pozměňovací návrhy, které se opravdu týkají toho eh, interního vysílání. Tři připomínky. První připomínka se týká té žádosti. To znamená, který stát by měl žádost zpracovávat. Myslím si, že velmi často nebude jasné ve chvíli, kdy se bude jednat o koncern, který má své pobočky v různých státech, tak který bude ten stát, který se tou žádostí bude muset zabývat. Tady si myslím, že to bude nejasné a tam, kde to není jaksi zcela předvídatelné, udržitelné, tak by měla existovat určitá flexibilita. Dále, druhá věc se týká bodu, kde bychom se měli snažit jak si vyklidit určité eh, administrativní Eh, problémy. Hovořím o článku 10 odstavci 7. To znamená o tom, že důkazy, že musí být předloženy důkazy k přijetí a to ze strany firmy. Já si myslím, že nejlepší nebo jednodušší by bylo, kdyby jednoduše úřad vyžá, si vyžádal potvrzení o tom, že nedošlo k žádnému porušení eh, v minulosti. Já si myslím, že to by bylo daleko jednodušší, že by to jak se představovalo daleko jako menší byrokratickou zátěž. A třetí bod se týká následujícího. Jde v podstatě o vysílání ve, v těch v případě tom, eh, který zmiňovala komise, to znamená ve chvíli, kdy hovoříme o místech, eh, na kterých se nachází sídlo té firmy, protože eh, samozřejmě i pro nás nebo je v našem zájmu vytvářet nová pracovní místa a proto bychom si měli uvědomit, že by to vysílání mělo být možné i k potenciálním obchodním partnerům. Eh, prozatím jsme se touto otázkou zabývali příliš málo. Já si myslím, že by ta možnost měla existovat. A to s cílem vytvářet nová pracovní místa, to znamená ta místa, která jsou potenciálně jaksi do budoucna možná, nebo kdyby mohl existovat určitý obchodní zájem. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já vítám to, že zpravodaj chce dosáhnout co nejširšího koncensu. Myslím, že v asilové oblasti je to velice důležité, protože to je v Evropě oblast kontroverzní, takže čím více kompromisů, tím lépe. Když se dívám na pozněvací návrhy, mám pocit, že bychom se měli dopracovat k lepším definicím. Některé pozněvací návrhy už navrhly lepší definice některých kategorií. Já si nemyslím, že eh, by z toho měli být vypuštěni stážisté. Naopak si myslím, že pro takovéto absolventy stážisty by to byla velice dobrá příležitost a byla by to také dobrá zbraň, když budeme jednat s dalšími obchodními bloky. Takže tuto kategorii bychom tam měli zapojit. Velmi stojím o tři roky, některé pozněvací návrhy to chtěli prodloužit. Pokud by tomu tak bylo, tak by potom šlo úplně o jinou a, evropskou legislativu, jako třeba modrá karta. Tady by to mělo být pouze na tři roky, protože se jedná pouze o převody mezi podni- nebo v rámci podniku. Co se týče rodinných příslušníků, měli by se k ním přistupovat úplně stejně tak jako s uchazečem pokud daná osoba ví, že může přijet s rodinou a ta rodina přijede, tak by měla podle mě mít právo pracovat. Potom ještě další kontroverzní záležitost. A to je, jak dlouho daná osoba pro danou společnost měla pracovat v minulosti, jestli to má být 12 nebo 16 měsíců. Myslím si, že argumenty leží na obou stranách a prostě hlasujme, najdeme konsensus, možná se dohodneme na 9 měsících, kdo ví. Všechno se dá odargumentovat. 6 měsíců, 12 měsíců i 9 měsíců. Já myslím, že by to mělo být logické řešení, že je prostě potřeba prokázat, že daná osoba je provázána s danou společností, protože jinak v podstatě eh, by to mohla být už otázka náboru. Tady se jedná opravdu o převod, takže to musí být osoba, která v té firmě už pracuje. Co se týče toho času, to se dá specifikovat. Jakmile se povolení vydá v dané společnosti pro jednu zemi, tak pokud ta firma má pobočky v jiných členských státech Evropské unie, tak si myslím, že by to automaticky mělo platit i pro ty další státy, protože konec konců jsme v EU. Takže ta osoba dostává povolení na základě evropské legislativy. Děkuji. Děkuji, paní Ernst. Ernst. Ano, je to opravdu velmi, velmi složité téma a točíme se tady okolo různých pojmů. Existuje tady spousta pozměňovacích návrhů, každý se snaží skvěle vyjádřit to, co chce, ale ty problémy zůstávají. E, například co se týče těch e, stážistů, nebo tak, jak tady máme v Němčině fachtriny, to znamená odborný stážista, to v podstatě nejde, tak to nefunguje my jsme například například v našem pozměňovacím návrhu napsali, že stážista musí být schopný prokázat, že absolvoval minimálně tříleté studium ve chvíli, kdy máme někoho takového, tak je to ještě stále stážista. To už přece není stážista. To znamená, že oni by mohli být v podstatě zaměstnaní jako právoplatní plnohodnotní zaměstnanci. E, ta dále se tady hovoří o absolvování e, odborné vysoké školy a já si myslím, že tady e, bychom se na tím měli ještě jednou zamyslet. Já tady nechci hovořit přímo o zneužití, ale ve chvíli, kdy to tady nebude, jasné, tak si myslím, že bychom se od toho spíše měli distancovat, než to podpořit. Takže ta debata je opravdu otevřená. Můžeme pokračovat dále. Můžeme tady hovořit ještě o těch eh, odborných pracovnících nebo vedoucích eh, pracovnících, protože eh, odborník pro mě je člověk, který absolvoval nějaké odborné vzdělání, ale co se týče například nějakých odborných pracovníků, kteří mají nějaký speciální talent, tak to už je pro mě je opět zase příliš složité když se tady hovoří o e, třetích e, zemích a o občanech třetích zemí, kteří e, žijí na území EU. Proč? Proč? Já se myslím, že tady je to opět zase příliš složité. Proč tady se snažíme zase objevovat něco nového? Co si je velmi důležité, je také hovořit o té době šest měsíců, s tím bych já mohla souhlasit, ale myslím si, že tady mi nějak jak si dohodnout, ale proč to zvyšovat? Co bych byla ráda, aby se tady ještě eh, objevilo, byla rovnoprávnost eh, v souvislosti s ubytováním a zdravotním a sociálním pojištěním. Thank you. Now Děkuji. Pan Bronx, chcete přispět? Ještě máte chviličku čas, než dáme slovo panu Jakolínovi. That's it. Dobrá. K druhému zpravodaji chci říci, že členské státy musí dát přednost svým občanům, protože tady je možné, že eh, naplní pracovní místo, aniž by o to místní trh nevěděl. A bylo by opravdu eh, obsení, kdybychom umožnili, že zůstane místní člověk nezaměstnaný a to místo dostane třetí, eh, nebo příslušník třetí země. Já si myslím, že toto je ta nejhorší forma legální migrace, protože to v podstatě umožní podnikům, aby dopředu směřovali migraci ještě předtím, než daná osoba se nad tím vůbec zamyslí, aniž by o tom viděl členský stát. Je to v podstatě jenom humánní verze obchodování s lidmi, které má uh, jenom jaksi hasit hlad korporací po zisku. Děkuji, pan Jakolino jako zpravodaj. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem si samozřejmě vyslechl eh, projevy všech poslanců. Všem jim děkuji za jejich názory a za jejich vyjádření, o která se s námi podělili. Samozřejmě, že neexistují pochybnosti o tom, že jde o velmi citlivé téma a že se musíme snažit najít nějaké vyvážené konkrétní řešení. Musíme zjednodušit ty postupy, musíme ochránit pracovníky a zajistit také rodinu. A musíme také předvídat to, že tady to upřednostňování v rámci společenství eh, bude a aplikováno to upřednostňování, tedy přesně tak, jak je to stanovené v našich zákonech. Poté samozřejmě musíme dát možnost také těm, kteří chtějí se usídlit na území EU nebo chtějí pracovat eh, ve firmě v rámci Evropské unie. Toto je téma, které je velmi důležité, stejně tak jako přísnost sankcí. Dále samozřejmě ta doba, o které jsme hovořili. Samozřejmě o tom už eh, se zde hovořilo, to znamená, že tady musí existovat velmi úzký vztah se společností. Já si myslím, že to je jasné. Já také souhlasím s paní Jakonsary, která hovoří, hovořila o skvělé spolupráci. Co se týče vyčlenění stavebnictví jako odvětví. O tom ještě stále hovoříme. Nicméně já jsem se ještě nerozhodl, jaké bude to nejlepší eh, řešení. Pokud by mi někdo chtěl pomoci při tomto rozhodování, tak budu samozřejmě rád. Co se týče otázky stážistů, tak já si tady myslím, že by to mělo být opravdu součástí této směrnice v následujících dnech. Doufám, že se budeme mít ještě možnost eh, setkat eh, se stínovými zpravodaji, tak tak, abychom našli vyšší počet možných řešení, tak, abychom také mohli snížit tento opravdu neuvěřitelně vysoký počet pozměňovacích návrhů, které jsme obdrželi. A doufám, že se nám tedy podaří tady to nějakým způsobem vykompenzovat. Doufám, že se nám podaří zapracovat sem názory všech, kteří nám předložili svůj návrh. Děkuji. Děkuji vám a děkuji vám všem za dobrou diskusi. Naplnili jsme tento bod na pozadu jednání. A drželi jsme se postupu a harmonogramu. Řekli jsme, že stínoví zpravodajové se sejdou tehdy, jakmile bude možné diskutovat o pozněcích návrzích diskutovat. Takže teď můžeme ukončit toto zasedání a zahájit zasedání koordinátorů, takže poprosím koordinátory, aby zůstali a co se ostatní poslan, co se ostatní poslanců a poslankyní týče, tak začneme znova v 15 hodin odpoledne.